So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie tak vážení kolegové, prosím, eh, posaďte se, eh, čeká nás několik hlasování. alle können ihre Abstimmkarten. Takže připravte si prosím všichni hlasovací karty. Okay, ich glaube, dann haben wir eine Anzahl erreicht. Dobře, tak já myslím, že už jsme eh, dosáhli dostatečného počtu, při kterém můžeme hlasovat a eh, ze všeho nejdříve budeme hlasovat o výsledcích trialogu eh, ohledně medu. To je zpráva kolegyně Julie Gerling, Tady tedy hlasujeme o výsledku trialogu, je to jediné hlasování. Doufám, že všichni kolegové mají hlasovací seznamy. Je připraveno hlasovací zařízení, hlasujeme tedy rovnou elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže 20, eh, 28 pro, 25 proti, 2 se zdrželi, přijato. Eh, postoupíme tedy dále k bodu pořadu jednání číslo 9, což je zpráva Lindy McEwen. Tady také eh, hlasujeme rovnou a sice elektronicky takže elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Ist Přijato. Postoupíme dále ke zprávě kolegy Berta Stáse. Tady jde také o výsledek trialogu jediné hlasování. Zahajuji hlasování opět elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže velkou většinou přijato. osm zdržení. Jdeme dále na zprávu eh, Pavla Poce. Eh, tady eh, jde také o konzolidovaný text, o kterém musíme hlasovat. Takže otevírám hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Ano, takže to je jenom taková kontrola. Končím hlasování. Velkou většinou přijato. Gratuluji Pavlu Pocovi. Dále zpráva eh, Petra Lízeho, tady také je jediné eh, hlasování, ale eh, Petr Líze chce něco krátce říci. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat všem, kteří mi pomáhali eh, dosáhnout toho výsledku trialogu. Spolupráce probíhala velmi dobře mezi eh, předsedou a zpravodajem za dopravní výbor Matějem eh, Grošem, ale ten výsledek není dokonalý. Samozřejmě by se dalo psát i více, pokud jde o obchod s emisemi v letecké dopravě, a e, já z něho nejsem nijak Bůh ví jak nadšen, ale otázka je, e, jaká, je, e, jaká by byla alternativa, kdybychom tento výsledek zamítli. Potom bychom se tedy odkázali zpátky na původní legislativu, což by znamenalo zahrnutí všech letů, včetně mezikontinentálních letů až ke konečnému cíli. Takže když jsme diskutovali ve výboru, tak tuto pozici zastával pouze Bas Eichhout, dokonce ani ne celá frakce frakce zelených. Takže já bych eh, vás chtěl od toho eh, odradit a někteří kolegové už říkali eh, v předchozích diskuzích, že ten návrh komise možná ohledně vzdušného prostoru nebude moci být proveden. Takže kdo má pochyby o e, provedení e, vzdušného prostoru, e, tak těm sděluji, že výsledek není perfektní, nicméně jsme dosáhli poměrně hodně, takže ten text, který předkládám k hlasování, je ambiciózní. Vypracovali jsme ho společně s spolupracujícími výbory TRAN a ITRE. Je rozhodně ambicióznější než původní návrh komise. Tedy od roku 2006 bude zahrnovat více oblastí, než původně navrhovala komise komise. Takže eh, kdo má pochyby, těm radím, aby hlasovali pro eh, tento návrh. Bylo by to i fair pro eh, poradní výbory, které neměly šanci o tom hlasovat, dokud k tomu nedostali mandát. Je to moje doporučení. Já vím, že existují i jiná doporučení, ale po zvážení výhod a nevýhod vám doporučuji hlasovat pro. Eh, děkuji. Ano, eh, máme jinak eh, možnost jít tím až na plenárku a museli bychom také to skombinovat s dalšími důležitými tématy. Každopádně teď tedy budeme hlasovat o výsledku trialogu, hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže zamítnuto. Gut, weiter geht's. Dobře, tak jdeme dále. E, jdeme dále na zprávu kolegy e, Uručeva. E, tady jde také o výsledek trialogu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato velkou většinou dvě stržení. Jdeme dále na zprávu kolegy Ouského. Akustický tlak motorových vozidel. Tady eh, jde také o jediné hlasování. hlasování o e, doporučení pro druhé čtení. Ano, prosím, pane kolego, pokud potřebujete pomoc, obraťte se. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Tak, takže jdeme nyní dále. Wir müssen noch mal kurz das Ergebnis überprüfen. Musíme ještě jednou překontrolovat výsledky. Wir müssen es wiederholen. Das Musíme to opakovat. Hlasovací zařízení nefungovalo správně, takže abyste věděli ještě jednou zprávu pana Úzké, Ouského, výsledky trialogu. Bohužel musíme hlasovat ještě jednou, protože hlasovací zařízení nefungovalo. Omlouvám se. Už zařízení funguje? Dobře. Takže zahajuji hlasování, končím hlasování. Se stejným výsledkem a doufám, že tento výsledek už je tedy platný. ja, ist somit angenommen. Ano, takže přijato. E, teď e, se dostáváme k námitce Karla Schlittera. A tady jde o bod pořadu jednání číslo 15. Hlasujeme také elektronicky. Zahajuji hlasování. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže nyní už eh, nejdeme nikam dále. Tím jsme na konci dnešního hlasování a budeme pokračovat eh, bodem číslo 16, což je eh, debata, výměna názorů s hlavním vyjednavačem dohody o volném obchodu. Já prosím koleg, Kolegové, kteří zde chcete zůstat, jste vítáni, ale ti, kteří chcete odejít, tak prosím opustte sál eh, tiše a v klidu. Takže prosím kolegy, aby se znovu posadili. No, protože teď eh, začínáme s výměnou názorů s panem Ignaciem Garciou Berserem, což je hlavní vyjednavač EU eh, pro dohodu o volném obchodu s USA. Možná byste mohli pokračovat v hovoru venku, eh, kolegové a kolegyně, kteří eh, odcházejí, kteří, kteří tady stojí eh, v sále, abychom mohli v přiměřené atmosféře diskutovat na toto důležité téma. Já to mám přihlášené řečníky, za chvíli je přečtu, ale úplně nejdřív bych chtěl dát slovo panu hlavnímu vyjednavači Všichni víme, že toto téma se našeho výboru velmi týká a bereme na vědomí, že komise připravila eh, legislativní eh, návrhy eh, takové, které možná to vyjednávání neohrozí, abych se to vyjádřil diplomaticky a kolegové tady mají značné obavy a i já mohu říci, já pocházím z Německa, kde každá akce za, posledních půl, za posledního půl roku e, se nějakým způsobem dotkla tématu TTIP. To téma budí velké obavy, ale když se s tím obeznámíme, s tím, že tady e, vedeme pohovory, tak nemůžeme e, říct předem, že to půjde hladce nebo nepůjde. Měli bychom tedy poslouchat eh, výsledky i dnes i my tady v parlamentu. Eh, my jsme hovořili o tom s koordinátory dnes ráno, jsme velký legislativní výbor, spadá pod nás téma veřejné zdraví, eh, bezpečnost potravin, klima a životní prostředí. O tom všem my jednáme a proto bychom měli být co nejšíře informováni o stavu vyjednávání. Eh, já eh, dnes nebo zítra eh, ještě budu informovat ústně nebo nějakou kopií to, že já musím říci, že jsem si připadal poněkud Eh, nepříjemně, eh, když, jsme, když bychom měli tu dohodu eh, zamítnout, protože ta by přinesla větší transparentnost, což je přesně to, o co usilujeme, aby se nejednalo za zavřenými dveřmi a mimo tedy náš parlament. Proto jsme se shodli na této diskuzi a doufám, že se vám podaří rozptýlit některé obavy a značné pochybnosti, kteří, které někteří eh, kolegové mají. Takže eh, nyní, eh, pane Garcio, máte slovo, abyste k nám promluvil jakožto hlavní vyjednavač. Uh, uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Je mi samozřejmě velkým potěšením mít tuto příležitost hovořit eh, na vašem výboru. Je to poprvé, co takto hovořím, ale určitě to nebude naposled, protože, jak jste správně uváděl, tento výbor má kompetence u dvou velice důležitých eh, politických eh, oblastí bezpečnost potravin a životní prostředí a jeho ochrana. Tady vaše působení bude velice relevantní, takže velmi vítám tuto příležitost hovořit zde na výboru. Jak jistě víte, pravidelně se setkáváme s monitorovacím výborem INTA. Váš výbor je tam také zastoupen. Každopádně my musíme využít všech příležitostí přímo spolu hovořit. Každé té příležitosti eh, vítáme. Je tady i kolegyně Monika Henci, která má na starosti ekologické aspekty a zabývá se jimi v rámci vyjednávání. Já nechci hovořit eh, příliš dlouho, chtěl bych ponechat eh, co největší čas na to, abych eh, reagoval na vaše otázky. Pouze bych stručně nastínil, jak se vyjednávání vyvíjejí, kam jsme se dostali a zvláště se zaměřím na ty otázky, které, alespoň jak to chápeme my, zvláště zajímají váš výbor. Začal bych otázkou transparentnosti. Mohu vám říci, že my jako vyjednavači Evropské komise jsme velice, přikládáme velký důraz transparentnosti. Nejenom v rámci s jednáním s jednání s parlamentem a členskými státy, ale obecně v rámci celého vyjednávání. Neustále se obracíme na všechny zúčastněné skupiny, které by s námi chtěly něco projednat. Pravidelně vedeme konzultace se zúčastněnými stranami o vyjednáváních TTIP, a to během každého vyjednávacího kola a po něm. Nedávno jsme zřídili poradní skupinu, kde je zastoupeno 14 zástupců různých evropských zájmů a jsou tam také dvě osoby zastupující nevládní organizace zabývající se životním prostředím. Snažíme se také zajistit, aby u každé oblasti vyjednávání jsme vydali nějaké veřejné dokumenty, kde je obsažena evropská vyjednávací pozice. Samozřejmě samotné vyjednávací texty musí být důvěrné, ty sdílíme pouze s členskými státy a s parlamentem. A to za zajištění jistých eh, důvěrných eh, postupů. Nicméně Během každého kola vyjednávání vydáme také dokument pro veřejnost, kde vysvětlujeme, čeho chce EU dosáhnout v rámci vyjednávání. A máme v plánu další dokumenty zveřejnit pro veřejnost také v blízké budoucnosti. Jak se vyvíjejí vyjednávání? Minulý týden proběhlo čtvrté vyjednávací kolo se Spojenými státy. To zasedání bylo velice intenzivní, kvalitní. Projednali jsme téměř 20 různých témat takže stabilně postupujeme kupředu. Začínáme nyní se dostávat konkrétněji k jednotlivým aspektům. Dostáváme se k tomu, jak bude nakonec vypadat ta obsažná podrobná dohoda. Ale zároveň jsme ještě daleko od momentu, kdy budou vyjednávání ukončena. To jsem chtěla říct si jasně. Někdy se totiž šíří názor, že v těch jednáních spěcháme, že se snažíme vyjednávat co nejrychleji a uzavřít, uzavřít co nejrychleji té dohody, ale ta dohoda je velice důležitá, komplikovaná a komise jasně řekla, že v žádném případě nedo, nedokončíme tato vyjednávání v roce 2014. Stane se tak až v rámci nového mandátu parlamentu a komise. Každopádně práci, kterou odvedeme na jednotlivých oblastech, bude kritická. Pokud se nám nedo, eh, nedo, pokud se nám nepodaří dosáhnout pokroku všude, nebudeme nakonec moci tu dohodu uzavřít, takže by to nebylo efektivní eh, takto postupovat. Hovoříme o celé zadávání eh, veřejných zakázek, omezení trhu, tržních omezeních u služeb a investice, také hovoříme o regulačních aspektech, což je jeden z aspektů v rámci vyjednávání, který je komplikovanější, náročnější a právě z toho důvodu zapojujeme do vyjednávání všechny kolegy z Evropské komise, kteří jsou odpovědní za různé regulační aspekty. Mohu vás ujistit, že všechny ty jsme plně zapojili do vyjednávání. Také jsme kontaktovali všechny výbory v parlamentu, které se zabývají tím, o čem vyjednáváme. To je také velice klíčové. Nyní se blížíme vyjednávání o regulačních aspektech a já bych jednu věc chtěla říci jasně. Týká se to totiž dvou politických oblastí, kde jste kompetentní vy. Veřejně již bylo mnohokrát zopakováno, opakoval to pan předseda Barroso i komisař de Gucht, a já bych to chtěl zopakovat znovu zde. A sice nepřistoupíme k žádnému kompromisu, pokud je o úroveň ochrany zajištěné na uh, úrovni EU, pokud je o environmentální ochranu a bezpečnost potravin. To tady opakuji, protože jsou to dvě oblasti, kde jste odpovědní vy a je to zároveň věc, kdy komise postupovala vždy jasně. Veřejně hlásala tento názor, i když vím, že někdy se šíří jistý skepticismus, ale situace je jasná, jsme si, vědomi to, jsme si vědomi toho, že dohoda, kterou chceme vyjednat a předložit Evropskému parlamentu, je dohoda, která nesmí snížit úroveň ochrany životního prostředí ani eh, eh, potravin. Víme, že byste to nikdy neodsouhlasili. Spojené státy také veřejně sdělili, že neusilují o snižování úrovně ochrany ani ve Spojených státech a ví, že by něco takového také neprošlo ratifikací. Takže to jsem chtěl říct jasně, opakuji to a rozhodně rád odpovím na otázky, pokud nějaké máte. Každopádně to, co je uvedeno v naší legislativě o zákazu růstových hormonů, včetně raktopaminu, to, co naše legislativa zakotvuje ohledně GMO, o tom nebudeme se Spojenými státy vyjednávat. Nebudeme zavádět žádné změny do našich základních právních aktů, které již byly přijaty parlamentem a radou. A rozhodně něco takového nebude výsledkem vyjednávání. To zároveň neznamená, že bychom nemohli nic dělat v oblasti uh, životního prostředí nebo bezpečnosti potravin. My samozřejmě máme zájem na tom, abychom zajistili, že všechny postupy eh, pro provádění fitosanitárních a sanitárních opatření budou provedeny tak, aby to zjednodušilo obchod. Máme problém s vývozem do Spojených států z toho důvodu, že Jednotlivé postupy jsou velice zatěžující a komplikované, například když vyvážíme potraviny do Spojených států, takže rozhodně o této otázce budeme vyjednávat i o bezpečnostních aspektech se Spojenými státy. Kolegy z DG Sanko to mají na starosti, jsou příslušní v tomto vyjednávání. Každopádně vycházíme z jasné zásady v tom smyslu, že se rozhodně nebudeme snažit eh, ovlivnit nebo měnit naši legislativu o bezpečnosti potravin. Stejně tak to platí pro životní prostředí. Vím, že některým z vás dělá starosti, že diskutujeme o chemických látkách se spojenými, se spojenými státy. Ano, to je pravda, diskutujeme o tom, protože si myslíme, že máme příležitost eh, zjistit, zajistit, jak eh, uspořit náklady plynoucí z duplicity, ale rozhodně nechceme měnit legislativu EU o chemických látkách. Tam my máme samozřejmě zase zajištěno mnohem vyšší úroveň ochrany a od začátku jsme naprosto jasně říkali, že ji měnit nebudeme. Snažíme se pouze zjistit, kde dochází k nákladům e, z důvodu duplicity. Zjišťujeme například, kde údaje poskytované jednomu regulátorovi by se daly sdílet s jiným. Jde nám tedy spíše o sdílení informací a údajů, to by bylo kvalitní e, přínosné pro podniky a také pro ty regulátory, ale rozhodně nechceme nějak ovlivnit naši úroveň ochrany týkající se chemických látek. K tomu během vyjednávání nedojde a mimochodem to Spojené státy také s tím Spojené státy od začátku souhlasily. Potom další věc, která souvisí s otázkami, ptají se na to voliči, jde o ten systém řešení sporů a systém ochrany investorů. Já jsem byl před několika týdny v Berlíně, jednal jsem tam v rámci Bundestagu o této otázce. Jednal jsem o tom s různými zúčastněnými stranami a víte, že příští týden eh, vydáme dokument k veřejné konzultaci, jehož cílem bude vysvětlit všechny klíčové aspekty týkající se ochrany investic a toho systému pro řešení sporu. Jednak vysvětlíme, jaká je současná situace, Vysvětlíme, co plyne z bilaterálních investičních dohod, které uzavřely členské státy. Nejsou zaměřeny eh, na to řešení sporu, ale spíše jsou to takové jednostranné dohody, kde jsou uvedeny existující předpisy, včetně energetické charty, takže vysvětlíme, jaká je současná situace, vysvětlíme, na čem jsme se dohodli s Kanadou a také vysvětlíme, co navrhujeme jako výchozí bod pro vyjednávání se Spojenými státy. U všech těch otázek položíme otázku, zda navrhovaný přístup eh, reaguje na obavy, které byly vyjádřeny, zda to podle zúčastněných subjektů bude chránit investory. A to tak, aby nemohlo dojít ke spochybňování legitimních nároků. Budeme se snažit zajistit co nejsilnější model ochrany eh, investorů a domníváme se, že je důležité v této souvislosti vést tu diskuzi. Musíme se otázce věnovat, budeme mít celkem 90 dnů na tu konzultaci a až uplyne zmíněných 90 dnů, eh, projednáme výsledky, projednáme to také s radou a parlamentem a až následně se rozhodneme, co potom předložíme Spojeným státům jako návrh. Mimochodem Spojené státy, aby bylo jasno, za ty já nehovořím, uznávají význam toho, že musíme nalézt eh, vhodnou rovnováhu k regulaci a i tady cílem těch investičních eh, ustanovení je zajistit eh, vhodnou úroveň ochrany. Potom hovoří se o vytvoření té rady pro spolupráci v oblasti regulace. Já myslím, že to nikdo nechápe jako ohrožující Jedna věc, které chceme dosáhnout, je zajistit lepší spolupráci při vytváření právních předpisů se Spojenými státy. Chceme, aby, Evro- aby američtí regulátoři zohlednili názory našich regulátorů a to mnohem více než v minulosti. Vím, že probíhá uh, eh, diskuzi o spolupráci mezi DG Environment, DG Klima a EPA to se rozhodně vylepší v budoucnu. My chceme vytvořit takový systém, kdy eh, regulátoři se plně zapojí do provádění TTIP, čímž zajistíme, že postupně přistoupíme k kompatibilnějším regulačním režimům tady a ve Spojených státech. Tak to budeme ale zároveň postupovat a respektovat naší regulační autonomii. Samozřejmě nic se nebude vytvářet nějakém mezinárodním orgánu, Naši, naše právní předpisy bude vytvářet eh, parlament eh, a rada a tam, kde má komise nějaké pravomoci, tak ještě komise. To znamená, ten stejný systém, který platí nyní, bude platit i poté, co TTIP vstoupí v platnost. Pouze chceme zajistit, aby probíhal eh, mnohem podrobnější dialog o regulačních aspektech na obou stranách. Díky tomu se vyhneme zbytečným konfliktům vyplývajících z regulačního přístupu a také doufáme, že díky tomu budeme moci ovlivnit mnohem více globální prostředí vytváření právních předpisů. Se Spojenými státy budeme moci někde spolupracovat, tedy tam, kde to bude možné. A na základě toho budeme moci mít eh, větší globální vliv. V rámci vyjednávání nám také jde o to, abychom vytvořili eh, kvalitní kapitolu o životním prostředí. Tady mají Spojené státy své dohody, my také. A myslíme si, že tady je příležitost se Spojenými státy pracovat a společně vytvořit kvalitní kapitolu na toto téma. Tady moje kolegyně Monika je odpovědná za tento aspekt vyjednávání. Pokud máte nějaké konkrétní otázky na toto téma, také vám může odpovědět. To bylo tedy pár věcí, které jsem chtěla zdůraznit v tomto úvodu. Jak už jsem říkal, příští týden nás navštíví prezident Obama a doufáme, že v tomto kontextu to bude jasný signál politické podpory pro naše vyjednávání. To vyjednávání samozřejmě není jednoduché, Spojené státy mají jisté zájmy, my máme zase naše zájmy. Budeme naše zájmy ve vyjednávání hájit velice silně, bude to obtížné, nejsme naivní, víme, co všechno je ve hře, ale jsme přesvědčeni o tom, že pokud zajistíme silnou politickou podporu na obou stranách Atlantiku, nakonec to vyjednávání posílí pozici EU globálně a také nám to umožní vytvořit mnohem silnější rámec pro ekonomickou spolupráci se Spojenými státy. To jsem chtěla říct v rámci úvodu a jak říkám, velmi rád odpovím na vaše případné otázky. Děkuji. Nyní začneme eh, s přihlášenými řečníky. Každý bude mít dvě minuty. Máme tu dva jmenované zpravodaje z řad dvou největších frakcí které jsou tedy nejčastěji zastoupeny v parlamentu a já tedy nejprve dám slovo kolegyni Mazej Kukovič a poté Lindě McEwen. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, i eh, pane Bersero. Eh, Včera eh, jsem se eh, účastnila eh, schůze skupiny, kde jsme poslouchali vaši prezentaci a já jsem nedočkavě čekala na téma potravin, protože potraviny jsou globálně důležitým problémem. Životní prostředí se samozřejmě týká i problému potravin. Všichni víme, že e, američané jsou perfektní vyjednavači na globální úrovni, ale e, zároveň také víme, že Evropa a Spojené státy e, mohou konkurovat zemím, jako je Čína a Indie, pouze společně. Pokud ale vyjednáváme, tak musíme mít neustále na paměti e, metodu cukru a biče. A e, obávám se, že ta, ta vyjednávání budou v jiných oblastech postupovat tak rychle, že budeme mít problémy potom v oblasti potravin. Když vyjednáváme, tak e, vždycky někdo dává a někdo bere, abych tak řekla. A pokud eh, necháme všechny ostatní kapitoly eh, pokračovat a eh, tento problém potravin necháme stranou, protože ho teď nepovažujeme za příliš důležitý, tak možná to dopadne výsledky, které pro nás nebudou uspokojivé. Takže já bych od vás ráda slyšela, zda je pravda, že vyjednávání probíhají paralelně anebo oblast životního prostředí zaostává za ostatními. Děkuji, Linda McEwen. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu Berserovi za to, že jsem přišel a poskytl nám aktuální informace. V současnosti je to poměrně obtížné, protože kdykoliv se potkáme s kýmkoliv, kdo se účastní vyjednávání, tak říkají, není čeho se bát, v podstatě se ještě nezačalo, všechno bude hrozně transparentní, ale v podstatě nedostáváme žádné informace o tom, co se děje. Možná, že je to opravdu pravda, ale my bychom měli mít jasno v tom, jakým způsobem se budeme dozvídat konkrétní věci zejména co bude ležet na srdci tomuto výboru, tak to bude určitě klonování. kde panují poměrně vyhraněné názory v našem výboru na eh, klonování zvířat i další problémy týkající se bezpečnosti potravin. Právě tak eh, mechanismy řešení sporů mezi investorem a státem. A e, já vím, že v americkém e, senátu e, mají také obavy z typu. Já jsem s nimi v kontaktu kvůli problematice tabáku. A mě by zajímalo, jak si uvědomujete to, že v Austrálii je tento mechanismus zneužíván a zda provádíte nějaké konzultace. Zda, chápete ten proces, do kterého se vlastně zapojujete. Potom v mé zemi je důležitý problém eh, služeb zdravotnictví a eh, komise říká, ty do toho nespadají ale to ujištění nebylo příliš jasné. Mohla by komise zcela jasně prohlásit, jak to je se zdravotnictvím. Lidé nechtějí, aby e, jejich zdravotnictví e, zrujnovala nějaká e, konkurence firem a kontrakty a tak dále. A pokud si toto nevyjasníme, tak ta dohoda bude čelit opozici z mnoha stran. Už eh, jedna, volební, jedna politická strana právě ve Velké Británii postavila na ty typu svou předvolební kampaň, takže my tady potřebujeme eh, určitou eh, jasnost toho, jaká, jaké tedy poplynou jasné výhody z typu. Děkuji. Kdo je teď na řadě? Kolega Petr Líze. Ne, o, omlouvám se já jsem se spletl, eh, na řadě je nyní kolega eh, Bejedran. Merci, eh, merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu Berserovi za to, že přišel na náš výbor za účelem první výměny názorů. Já doufám, že to není poslední výměna názorů. A přišel jste tedy, abyste nás informoval o pokroku jednání s našimi americkými partnery. Eh, vy jste už tady slyšela, asi ještě uslyšíte, že my skutečně jsme znepokojeni tím, abychom opravdu byli plně zapojeni do těch jednání protože Evropský parlament má vlastně potom vydat souhlasné stanovisko s touto smlouvou o volném obchodě. A když už se hovoří o transparentnosti, vy jste říkal, že bude zveřejněn konzultační dokument. Znamená to, že jestliže zítra já s kolegy zelenými nebo s kolegy z výboru pro životní prostředí vás oficiálně požádáme o e, zaslání kopie e, zápisu nebo textu z těch e, jednání, tak, tak učiníte? Protože kromě těch výkladových textů, které nám komise předkládá, myslím, že bychom také měli dostat od vás důvěru, abychom mohli nahlednout vlastně i do těch originálů doprovázejících jednání, tak abychom mohli Eh, skutečně analyzovat situaci na základě těch originálních dokumentů. Já tady mám pak ještě otázky k tomu, co jste říkal. První otázka se týká harmonizace eh, právních předpisů v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Vy jste hovořil o svém setkání s německým ministrem životního prostředí a ten nedávno právě vyjádřil určité obavy ohledně ohrožení environmentálních norem Eh, Evropské unie po uzavření TTIP. Německá vláda na rozdíl od nás má přístup ke všem relevantním vyjednávacím dokumentům a já si tedy říkám, zda bychom neměli být zase ještě více znepokojeni tímto prohlášením. Můžete nám tedy říci, jaká byla vaše odpověď německé vládě na tyto obavy z harmonizace eh, norem na ochranu spotřebitelů a na ochranu životního prostředí v této smlouvě. A má druhá otázka, vy už jste o tom trochu hovořil, to je otázka eh, řešení sporů mezi státy a investory. To je stále téma eh, které nám hodně leží na srdci, protože tento mechanismus by měl umožnit eh, investorům, aby vlastně nechali stíhat vlády EU Eh, za to, že vlastně implementovali právní předpisy, které jsou ale vlastně v rozporu s tou transatlantickou smlouvou. Takže konkrétně, co se stane, když členský stát se rozhodne pro nějakou politiku, která se liší od toho, co je ve smlouvě? Například, když nějaký členský stát chce zakázat geneticky modifikovaný organismus, který je tedy povolen na základě transatlantické smlouvy, znamená to, že se to může využít eh, tedy pro eh, řešení sporů s jednotlivými státy. A nebo co by se stalo, kdyby nějaký členský stát třeba zakázal těžbu břidlicového plynu eh, na svém území, je možné, aby tady zase byl využit ten mechanismus pro řešení mezi, sporů mezi investorem a státem? Děkuji. Nyní je na řadě Judith Merkis, potom paní Šujica a poté Dagmar Roth-Berendt. Děkuji za to, že jste sem přišel a vysvětlil nám situaci ohledně eh, T-typu. A jak už tu říkali eh, mý kolegové, tak my máme určité obavy. Eh, já jsem eh, aktivní členkou skupiny pro vodu v tomto parlamentu a i voda je téma, kterého se TTIP týká. Takže mě dělá starosti ten mechanismus, který má TTIP zavést a který má odstranit obchodní dohody, které jsou tam, které v současnosti platí. Má komise nějaké lepší alternativy pro ISDS a tak, aby to nebylo zátěží pro země, které mají ambicioznější pravidla pro životní prostředí. A e, pokud jde o vodu, e, tak právě ta těžba zemního plynu e, je důvod, proč to prošlo v USA. A nizozemské oddělení přátel země varovalo, že může dojít k situaci, kdy zákaz těžby břidličného plynu může být napaden na základě ad hoc arbitráže. Jestliže obchodní dohody jsou mnohem otevřenější než národní legislativy, tak výsledek takového procesu může být velmi nejistý, což může odrazovat státy od toho, aby e, přijímali ambicioznější opatření v oblasti životního prostředí a břidličného plynu. Jak může komise zareagovat na tyto obavy? Děkuji, Alda Sousa. Obrigada, Eu creio que a eh, posição da... Děkuji vám, pane předsedo. Myslím si, že postoj Evropské komise byl zatím takový postoj, jako mají rodiče, když říkají dětem, můžete klidně spát, dnes v noci nepřijde žádný vlk, který by vás mohl sníst. E, takhle tedy e, zatím komise postupovala. Tak já vám samozřejmě, pane Bersero, děkuji za to, že jste přišel mezi nás, ale to, co jste vlastně tady řekl, to je to, co nám už bylo předloženo dříve. Říkal se, nebojte se, veškeré dobré environmentální normy budou zachovány. Mě každopádně zajímá, zda dostaneme tedy přímý přístup k vyjednávacím dokumentům. To považuji za prvořadou otázku. A pak ještě dovolte tři další konkrétní dotazy. Hovořilo se tedy o zdravotních službách Liberalizace obchodní výměny by mohla vyústit v to, že jakákoliv veřejná služba v oblasti zdravotnictví by mohla být vlastně zakoupená nějakým americkým podnikem. A to rozhodně nejsou žádné divoké sny, to odpovídá už skutečným snahám. Pak je tady otázka eh, z právě veřejných záležitostí. Měli jsme tady skandál NSA, který ukázal, že vlastně Spojené státy sledují všechny evropské občany, mají prostě přístup ke všem našim údajům. A v rámci eh, obchodní dohody eh, tedy slibují, že budou chránit údaje, třeba zdravotnické údaje občanů, ale já právě si nejsem jistá, jestli tomu tak bude, protože je tady tedy otázka těch minulých zkušeností. A ta situace není tak dobrá eh, dnes jako dříve, kdy jsme měli skutečně sociální stát blahobytu. Situace se v mnoha zemích změnila. A pak je tady ještě otázka zásady obezřetnosti. je jasné, že se nezruší evropské právní předpisy, ale mám trochu strach, aby to, co vlastně nepustíme dveřmi, se nám nevrátilo oknem. Aby nevznikly v té smlouvě různé doložky, které by to umožnily. Co se stane, když nějaký členský stát rozhodne, že voda je veřejným statkem, který nelze privatizovat? Pak tato vláda bude pohnána před soud jakýmkoliv americkým podnikem, který by chtěl zakoupit vodohospodářský podnik v této zemi? To je skutečně zásadní otázka, um, abychom věděli, zda skutečně k něčemu takovému může dojít. Děkuji, Dagmar Rodberend. Děkuji, pane Bersero. Já si nejsem jistá, zda věřím vašemu komisaři. Já, abych to řekla na rovinu, já vás příliš neznám, eh, takže eh, takže o vás nevím, ale znám vašeho komisaře. A ten, když říká, že bude tvrdě bránit evropské zájmy, tak tomu věřím v některých oblastech. Ale e, při nejmenším e, část komise se domnívá, že ochrana spotřebitele už je příliš přebujela v Evropské unii. Já to řeknu nejprve obecně a potom konkrétněji. Ta první část se týká transparentnosti. Vy jste o ní hovořil, toho si vážím. E, říkáte, že e, byste měli dát na internet každý dokument, který e, přichází, který dostanete ze Spojených států, protože jinak žádná záruka transparentnosti není. Je to jako pingpongový zápas a my musíme vidět obě strany stolu, abychom pochopili situaci. A potom bude to potom bude ten problém, eh, že eh, budete muset odkazovat na eh, argumenty a budete moci říkat, že nejsou opodstatněné a tak dále, protože my nemáme přístup k těm dokumentům. Takže by, bylo by chytřejší a ve vašem zájmu, kdybyste zvýšili tu úroveň transparentnosti. Potom říkáte, doufám, že jsem to pochopila správně, že teď vyjednáváte o 22 zdravotnických tématech. To mě trochu překvapilo, protože to znamená, že jsme se měli možná sejít dříve. E, já jsem e, ráda, že, že tu došlo k rozdělení e, výborů v Evropském parlamentu, tak jako v komisi. Já vím, že tu máme pracovní skupinu, monitorovací skupinu výboru pro zahraniční obchod, ale myslím si, že širší znalosti z eh, tohoto výboru potřebují eh, podporu a e, jakousi mobilizaci veřejnosti, dalo by se říct. Vy jste řekl e, zajímavou věc, e, nad kterou jsem se trošku zarazila. Vy jste řekl, nepůjde to příliš rychle, takže to bude uzavřeno během příštího mandátu komise. A co vás vede k této domněnce? Řekněme, že je to domněnka, k té domněnce, že to bude vůbec uzavřeno. Pokud už předpokládáte, že to tak dopadne, tak jste poměrně pozitivní a optimistický optimističtí, eh, což vás možná svede pryč od eh, objektivních eh, cílů a objektivního úsudku. Vy jste řekl, že nebudete dělat kompromisy ohledně úrovně ochrany spotřebitele, takže pojďme k podrobnostem. Já se domnívám, že nedojde k, ke snížení ochrany spotřebitelů, my máme rozdílné zkušenosti. Vy můžete říct, že to byla špatná zkušenost, ale vezměme si nejprve eh, zkušenost eh, s kyselinou mléčnou. Eh, využívání kyseliny mléčné k ošetřování masa je v Evropské unii zakázáno, aby se nedalo předstírat, že maso je čerstvější, než ve skutečnosti je. Komise vydala akt přenesené pravomoci a mě by zajímalo, kdo ten akt chtěl. Parlament proti tomu namítal, i náš výbor proti tomu namítal. V komisi si nastal uh, velký poprask. A řekněme, že uh, vysocí představitelé komise řekli, že uh, pro Američany to je jakási zkouška ohněm, dalo by se říct. Ta otázka toho, jak jsme poctiví, jestli při tom rozhodování zda ano nebo ne. A jak nám to tedy má pomoci, pane eh, Barsero? A potom eh, další eh, příklad. Vy jste přišli s návrhem ohledně klonování zvířat. Ten byl slibován už docela dlouho. Eh, a komise, nebo ne, ne přímo vy osobně, ale komise jejímž jste zástupcem, ho tedy předložila a eh, poté, co proběhly dlouhé trialogy za přítomnosti komisaře, mý kolegové z výboru to vědí, dlouhé trialogy o eh, značení hovězího masa. A potom jsme našli na webových stránkách oddělení zemědělství v Bruselu, kde bylo něco jako nebojte se, žádné návrhy nebudou a ten odpovědný eh, ředitel eh, z komise eh, v tomu bylo trapné odpovědět a vůbec neodpověděl. My jsme nicméně dostali ten návrh a co v něm je. Ta zajímavá část říká, že ano, vy nebudete klonovat a také nebudete uvádět na trh výrobky z klonovaných zvířat, pokud to není povoleno v té konkrétní zemi. To je poměrně zajímavá e, odchylka, která umožňuje snížení standardů. My nesnížíme naše standardy. My zkrátka e, povolíme Američanům a komukoli dalšímu, aby dováželi věci, které jsou legální ve Spojených státech. Naše standardy nesnížeme, ale vy, pane Barcero, určitě e, jste natolik zkušený a moudrý, že je vám jasný ten následek, že všichni zemědělci si řeknou, zbláznili jste se, tak že američané mají povoleno eh, využívat levnější metody a eh, nám dáváte za povinnost něco jiného, co je mnohem dražší. Eh, v tom případě nejsme konkurenceschopní, tak my změníme ty standardy. A to bude velmi logické. Takže vy děláte něco, co je velmi inteligentní. Já musím připustit, že je to inteligentní. Vy nesnížíte standardy, pouze povolíte něco, co je legální v jiné zemi a budete potom říkat, pokud je to legální v nějaké zemi, tak to bude zdravé, kdo by chtěl otrávit své vlastní občany. Nicméně musíme mít eh, eh, na paměti, že američané mají úplně jinou kulturu ochrany spotřebitele. Já uvedu další příklad, když můžu. Eh, vždycky být dlouho v parlamentu má výhody i nevýhody. A já mám poměrně dobrou paměť, což je moje výhoda a pamatuji si pár let do minulosti. A e, tady si vzpomínám na celou problematiku okolo geneticky modifikovaných organismů a na tu otázku, zda mají být označeny jako takové nebo ne. A protestovali proti tomu právě nejvíce Spojené státy. A jeden z jejich argumentů by bylo, eh, jak to máme, eh, jak to máme na našem středozápadě eh, třídit, my to všechno dáváme dohromady. Jak to máme rozstřídovat? Nicméně nakonec jsme tu legislativu prosadili, ale kdo nám zaručí, že pokud je to ve Spojených státech úplně jinak a je to tam legální, takže nás to neohrozí. Potom Další eh, příklad týkající se eh, klonování eh, kuřat, respektive kuřat ošetřených chlorovým roztokem. Zase, aby to vypadalo, že jsou čerstvější, než jsou. Chlor, to je dioxin a je to jedovatá chemikálie. Takže tady si to řekněme jasně, to nesouvisí eh, vůbec nijak s jídlem, nemělo by to přijít do kontaktu s žádným jídlem. Eh, nicméně už před lety eh, někteří lidé v komisi dávno před TTIPem a nějakým plánem na dohodu byli ochotni toto povolit. My jsme to zastavili ale pouze náhodou. Zastavil to parlament a ne komise. Ale eh, jak eh, mám tedy ve vás mít důvěru? Eh, už budu končit. Ještě poslední věc. Tak to bych mohla mluvit ještě dál. Já nevěřím komisi. Já vůbec nevěřím komisi. Ti řek, ti zaprodají ochranu spotřebitele, než byste řekli Švec. Hovor, po, po, popovídejme si tady o řešení sporu. Já se tady musím jedině smát. Já si pamatuju, že už ve VTO e jsme prohráli téměř každý spor, přestože jsme měli e, vědecké důkazy. Američané zkrátka řekli, my nevěříme vašim e, vědeckým důkazům. A proto VTO řekla, dobře, tak Evropská unie má povinnost přijít opatření a platit kompenzace. A my v oblasti hovězího platíme kompenzace už celé roky. Já jsem se tomu snažila zabránit, jak jen to šlo. Takže odkud mám brát tu důvěru v to, že váš komisař a váš generální ředitel, vás osobně z toho vynechávám, pane Bersero, jak vám mám věřit a jak mám věřit eh, komukoli, respektive jak vám má kdokoliv mimo tento sál eh, věřit, že nás veřejně nezaprodáte. Respektive vy to neuděláte veřejně, ale zadními vrátky. Vy nesnížíte standardy, ale zkrátka povolíte existenci jiných standardů. A to v oblasti chemických látek i v dalších oblastech. A já jenom apeluji eh, na všechny, aby se stavěli proti této dohodě, dokud nebudeme mít více záruk, než v současnosti máme. Děkuji eh, Dagmar Roth-Berendt a tím jsme na konci eh, seznamu řečníků. Ne? Ne, eh, já to beru o krok napřed, protože nemáme moc času. Eh, já eh, tedy nyní dám slovo panu Berserovi a potom, když bude čas na další otázky, tak je ještě položíme, pokud ne, tak to omezíme. Je to v pořádku, paní kolegyně Grostet? Dobře, tak prosím. Well, uh, thank you very much and I think that uh quite a few. Děkuji. Tak tady bylo poměrně dost otázek a já se pokusím je všechny zodpovědět. Začnu možná tou otázkou transparentnosti, protože několika z vás o tom hovořilo. Tak nejprve chci říct velmi jasně, že všechny dokumenty, které Evropská unie předkládá na těchto jednáních spojeným státům, jsou sdíleny nejenom s členskými státy, ale také s monitorovacím výborem INTA. Váš výbor má zástupce v této monitorovací skupině, e, také tedy dostává všechny dokumenty, které jsou relevantní pro tu konkrétní práci výboru. To, to tak to jsme se dohodli s panem Moreirou, s předsedou monitorovací skupiny INTA a rozhodně jsme nikdy neskrývali žádné dokumenty před Evropským parlamentem. Někteří z vás hovořili o dokumentech, které nám, nám posílají Spojené státy. V každém jednání je třeba respektovat postoj jednacího partnera. USA se svým eh, ne, nepředkládá kongresu dokumenty, které my jim posíláme a proto my jsme uvedli, že pro nás je jen obtížné, abychom členským státem a Evropskému parlamentu předkládali jejich dokumenty. Myslíme si, že by to eh, velice zkomplikovalo jednání a proto doufáme, že se nám podaří dosáhnout dohody s USA, podle níž bychom mohli ty dokumenty sdílet. Ovšem byla by tam otázka skutečně ochrany důvěrnosti. Není možné, aby skutečně vyjednávací dokumenty obou stran byly veřejné dokumenty, protože pak byste neměli žádný prostor pro jednání. Ale rozhodně chceme zdůraznit, že ty dokumenty, které můžeme předávat, tak předáváme členským státům a poslancům Evropského parlamentu. Kromě toho e, máme také poradní skupinu 14 členů. Má tato skupina včetně dvou zástupců e, ekologických Eh, nevládních organizací dva zástupci eh, odborů, jsou tam dva zástupci spotřebitelských organizací a sedm zástupců eh, z různých dalších ekonomických zájmových skupin, včetně průmyslu. A ti také mají přístup k těm textům EU. To je novinka, to jsme v předcházejících jednáních neměli, ale myslíme si, že je opravdu zásadní, aby maximum informací bylo dostupných pokud jde o jednání. Samozřejmě se snažíme dále vylepšovat ten tok informací a váš výbor určitě může o tom diskutovat s panem Moreirou, jak zajistit, aby eh, tedy váš výbor byl dostatečně informován o jednotlivých záležitostech, které se v jednáních probírají. Já bych ještě chtěla zareagovat na paní Rod Berendt my eh, neprojednáváme 22 zdravotnických témat. Já jsem říkal, že máme 20 různých eh, skupin hovořících o různých tématech. Pokud jde o věci, které jsou v přímém zájmu vašeho výboru, na první pohled bych řekl, že to jsou čtyři tematické okruhy. Eh, jsou tady chemikálie, to je jedno z odvětví, v němž tedy diskutujeme Eh, jak zlepšit lepší slučitelnost právních předpisů. Brzy bude dokument, který bude osvětlovat tu otázku chemikálí, abyste měli přehled, o co přesně v těch jednáních jde. Rozhodně nechceme podkopat ochranu, pokud jde o chemikálie. Pak je tady otázka bezpečnosti potravin to je i v souvislosti s opatřeními VTO. Zatím jsme ještě nezačali diskutovat o textu, jsme spíše v takové průzkumné fázi, ale určitě to ESDS bude určitě jedno z témat jednání. A diskutujeme o životním prostředí. Je tam vlastně specifická kapitola o životním prostředí, součástí, která je součástí udržitelného rozvoje. A pak tady je otázka energetiky, což zajímá váš výbor a také výbor i s nímž jsme se sešli včera. Takže takhle bych řekl na první pohled, to jsou takové čtyři tematické okruhy, kromě těch horizontálních záležitostí, které vás třeba také zajímají. Ale toto jsou tady témata, kde vidíme zvláštní uh, zajímavost pro váš výbor, i když vím, že vy jako poslanci se určitě zajímáte o všechny aspekty takovýchto jednáních o volném obchodu, protože i některé otázky, které jste tady dnes nadnesli, nespadají čistě do mandátu vašeho výboru. Nyní tedy uh, další otázky. Několik otázek se týkalo eh, sporů mezi investory a státy co by to mohlo znamenat pro Evropskou eh, unii a její právo regulovat v různých oblastech. Jak už jsem říkal, proběh, nebo bude dokument o um, veřejné konzultaci. To je dokument, který bude k dispozici komukoli, eh, kdo by se s ním chtěl seznámit, ale dovolte, abych vysvětlil některé klíčové aspekty, zejména v těch odvětvích, na která jste poukázali. Takže první věc, kterou chci vyjasnit, eh, řešení sporu investor-stát nemá být mechanismus, který by eh, umožnil firmám vynucovat si nějaké odlišné povinnosti v rámci té typu je tady jiný cíl. V případě, že dojde k vyvlastnění, nebo že tam bude nějaké opatření, které vlastně popře spravedlivé a rovné zacházení s nějakým investorem, pak investor to může předložit eh, arbitráži. A smyslem arbitráže není třeba zrušit to opatření, ale kompenzovat. O to tedy jde v tom řešení sporu mezi investorem a státem. To je ostatně i v jiných eh, smlouvách, které mají členské státy EU, a to včetně energetiky. Problém je v tom, že byly určité případy, kde některé velice legitimní regulační politiky byly spochybněny na základě právě bilaterálních dohod o řešení sporů mezi investory a stát. Některé se týkaly právě i eh, Eh, energetiky. To byl ten případ třeba v Německu, eh, kde, eh, který byl právě mm, zahájen na základě té energetické charty EU. E Pak tady byla problematika s australskou regulací tabákového průmyslu Není to proto, že oni by tam měli ten mechanismus řešení sporu, ale Austrálie má smlouvu s Hongkongu a vlastně smlouva, eh, která měla sídlo v Hongkongu, vlastně využila tohoto mechanismu k, pro řešení sporu. Prozatím ale ještě nevíme, jak nakonec eh, to bude ošetřeno v té smlouvě. A ty některé případy, které právě byly spochybněly nějakou regulační politiku, nakonec v arbitráži nebyly úspěšné. Chceme každopádně zajistit, že bude zachována ochrana investic, protože my si myslíme, že by nebylo dobré, kdyby v dohodě s USA nebyla ochrana investic, ale ta pravidla hry musí být dostatečně jasná, dostatečně transparentní, abychom zabránili riziku, že se budou spochybňovat legitimní regulační politiky. Samozřejmě ten text bude zveřejněn a bude tam jasné srovnání, pokud jde třeba o spravedlivé a rovné zacházení, vysvětlíme, co je uvedeno třeba v bilaterálních smlouvách o ochraně investic, které mají členské státy a s tím, co bude v tom textu Eh, Evropské komise, co chceme mít v té dohodě s USA a proč se domníváme, že takový typ ochrany bude poskytovat potřebnou záruku, pokud jde o spochybnění regulačních politik EU a nebo členských států. Hovořili jste například o té problematice zdravotnických služeb. Já vím, že to je velice politicky citlivé třeba ve Spojeném království. Diskutoval jsem o tom s britskými poslanci. K tomu bych řekl dvě věci. To platí obecně pro veřejné služby. Nic, o čemž budeme jednat v této dohodě, rozhodně nebude nutit Evropskou unii nebo členské státy, aby privatizovaly veřejné služby. Nic v této dohodě nebude bránit vlastně členským státům, aby uplatňovali svou eh, suverenitu v případě, že některé ehm, odvětví veřejných služeb privatizovali, že by je museli vrátit zpátky do veřejného sektoru. To rozhodně eh, v takové dohodě nebude. My eh, máme už určité tedy výhrady týkající se právě závazku v oblasti veřejných služeb a tyto výhrady hodláme uplatnit. Mimochodem USA nemají žádný zvláštní zájem třeba o vodohospodářské služby. Já vím, že je to velice citlivé téma také v Německu. Když jsem byl v Německu, tak jsem často na to narazil se zástupci eh, spolkových zemí a mohu vás ujistit, že rozhodně se nehodláme zavazovat k čemukoliv ohledně vodohospodářských služeb, ať už se jedná o služby nebo veřejné zakázky. Eh, víme, že vlastně to bylo vyloučeno z, z Evropské směrnice o veřejných zakázkách a také mm, nechceme, aby toto řešení sporu investor-stát zabránilo nebo nutilo zemím, eh, země, aby třeba ty služby, které privatizovaly, zase vracely do veřejného sektoru. Stále to zůstane v kompetenci jednotlivých členských států. Jak už jsem říkal, a také jste hovořili o otázce toho, do jaké míry to řešení sporu mezi investorem a státem může být využito k tomu, aby třeba nějaká země byla eh, přinucena třeba k povolení geneticky modifikovaných organismů. To rozhodně není možné, tento mechanismus to neumožní, ten mechanismus nemůže vynucovat nějakou povinnost a rozhodně tady nebude žádná povinnost podle této dohody, protože každý stát si musí rozhodnout ve vlastním regulačním rámci, jak bude v těchto věcech postupovat, tak Každá země tedy může si sama rozhodnout a chceme si být jisti, eh, že ta definice standardů ochrany investic bude skutečně taková, že zajistí férové a rovné zacházení. Musí být jasné, že změna regulace nemůže být chápána jako porušení spravedlivého a rovného zacházení. To je důležitá věc, to chci zdůraznit. Měli jsme tady třeba případ, myslím, v Kanadě, kde to bylo řešení ehm, nebo spor týkající se odvolání licence souvislosti s frakováním a rozhodně eh, to nevedlo k tomu, že by byl nějak, byla nějak změněna ta regulace. Takže tak tomu bude i v této dohodě, pokud jde o řešení sporu. Vím, že to možná teď bylo trochu technické, ale skutečně my jsme si tohoto vědomi a bude to i vysvětleno v tom dokumentu, který bude zveřejněn příští týden. Někteří z vás také mluvili o otázce ochrany osobních údajů. Já už to říkám posledních pár měsíců. V této dohodě s USA budeme řešit otázku údajů, protože to je samozřejmě důležitá součást moderního hospodářství a je tedy jasné, že v obchodní dohodě se hovoří i o údajích ale budeme tam mít eh, tedy jasné ustanovení v souladu s usnesením Evropského parlamentu ohledně ochrany osobních údajů. Jakýkoliv přenos údajů eh, z EU do třetí země musí splňovat ustanovení Evropské unie ohledně ochrany osobních údajů, a to znamená jak eh, ustanovení současné legislativy i budoucí legislativy, takže rozhodně nechceme vůbec nějak ohrozit naše standardy ochrany osobních údajů pak tady je ta otázka důvěry. Můžete nám věřit, nemusíte nám věřit, no ale nakonec Evropský parlament eh, bude přijímat rozhodnutí o této dohodě, jestli tady ta dohoda splňuje eh, všechny představy. My během jednání vám chceme poskytovat všechny nutné informace. Já s vámi souhlasím, že nejsme v pozici, abychom mohli jistě říci, kdy tato jednání budou uzavřena. My chceme skutečně ta jednání, při těch jednáních pevně hájit zájmy EU, tak to tež budou činit USA ve prospěch svých zájmů. Chceme dosáhnout vyvážené dohody, která bude v zájmu EU, ale samozřejmě takováto do, dohoda musí být ratifikována jak radou ministrů, tak Evropským parlamentem. A já jsem si jist, že pokud by parlament měl pocit, že ta dohoda podkopává evropskou ochranu, tak ji prostě parlament neratifikuje. My jsme si toho vědomi a chceme tedy zajistit, že e, skutečně ty evropské zájmy budou dobře hájeny. E, pak jste tady zmínili různé specifické záležitosti e, Víte, prostě bych jenom řekl k tomu následující komentáře. Pokud jde o značení eh, GMO, tento parlament schválil právní předpisy. Já vím velice dobře, že USA z těchto právních předpisů nejsou nadšeny a že řada amerických firm by byla moc ráda, kdyby se ta, tyto právní předpisy změnily ale já jsem už říkal jasně, že žádné právní předpisy, které tento parlament schválil, nebudou pozměněny, pokud jde o bezpečnost potravin eh, v rámci těchto jednání. Takže to, co tady parlament rozhodl o označování GMO, tak zůstává v platnosti a já jsem to říkal velice veřejně i před našimi americkými kolegy, že prostě toto nemůžeme, toto nemůžeme měnit. To tež platí pro hormony, včetně raptopaminu. Já vím, že raptopamin také je velice citlivý, eh, protože někteří američtí výrobci eh, jej mají velmi rádi. Pokud jde o to mikrobiální ošetření, eh, hovořili jste o kyselině mléčné, o chlorinu. Evropské právní předpisy neumožňují úplný zákaz mikrobiálního ošetření, ale umožňují povolit takovéto ošetřování na základě souhlasného stanoviska EFSA. To je uvedeno v evropských právních předpisech a Evropská komise v takových případech by respektovala právní předpisy EU. No, je mi líto, ale eh, můžete s tím souhlasit? Já chci být otevřený. Chci skutečně vůči vám vystupovat důvěryhodně. Evropská komise, a teď nemám na mysli generální ředitelství pro obchod, prostě Evropská komise, pokud tady je nějaký pozitivní názor, pozitivní stanovisko EFSA, tak na základě takového stanoviska pak komise postupuje. Pokud je to akt přenesené pravomoci, tak tam má Evropský parlament své výsady, ale Eh, tak eh, je prostě nastaven ten systém a tak to bychom postupovali. A nejedná se tady o otázku nějaké, eh, nějakých politických tlaků z jakékoliv strany. Tak doufám, že jsem. A ještě ten princip obezřetnosti, tam bych chtěl říct, že to je princip zakotvený ve smlouvě. Samozřejmě, když mluvíme o kapitolách SPS, protože tam bude tedy kapitola SPS v této dohodě, tak budeme velice, velice opatrní a džbalí toho, aby eh, tam nebylo nic, co by mohlo spochybnit tuto zásadu obezřetnosti, mm, která je zakotvena ve smlouvě. Toto není dohoda, která by byla dojednávána generálním ředitelstvím pro obchod. Já vím, že někteří z vás se nemají příliš dobré mínění o generálním ředitelství pro obchod, k tomu se tedy nebudu vyjadřovat, ale toto je dohoda, kterou dojednává Evropská komise. Sjednává se e, v týmovém duchu a není tady žádná e, oblast, e, kde by tedy neměly vůdčí úlohu ty útvary komise, které mají na starosti právě regulaci. To znamená, když hovoříme o bezpečnosti potravin, tak tam jsou zástupci generálního ředitelství Sanko, když tam jsou chemikálie, tak to jsou ředitelství pro životní prostředí a zaměstnanost a obdobně ve všech dalších oblastech vždycky spolupracujeme s konkrétními eh, kolegy z těch jednotlivých útvarů komise, které to mají na starosti. Takže nic se neudělá bez souhlasu těch útvarů, které zodpovídají za ty jednotlivé politiky. Vielen Dank. Damit geht's jetzt weiter. Děkuji a teď budeme eh, pokračovat, eh, vážení kolegové. Pan Arzenis. Děkuji vám. Vítám vás na našem výboru. Říkáte, že je to týmová práce. Vystává velká otázka související s tím mechanismem řešení sporů mezi investory a státy. Proč ten mechanismus potřebujeme? minulosti po dlouhé roky jsme nepoužívali takový systém mezi rozvinutými zeměmi pro řešení tohoto typu sporu. A když to bylo zavedeno v rámci nafty, cílem bylo vyřešit otázku takzvaných nedostatků mexického právního systému. A nakonec se to začalo využívat proti Kanadě v mnoha případech a pokud jsem to správně pochopil, také proti Spojeným státům. A to z toho důvodu, že to nefungovalo všechno tak, jak to bylo původně v plánu. Soudci si vykládali různě ten text. Text byl navíc eh, eh, zamítnut arbitrátor jako zásah do jejich práce a vytvořil se takový klub mezinárodních arbitrů, kteří se snažili rozšířit si vliv takže proč potřebujeme mechanismus pro řešení sporů mezi investory a státy, mezi dvěma bloky EU a USA, které mají takto rozvinuté právní systémy? Proč potřebujeme delegovat pravomoci na soudce, když právní předpisy mohou vést k nepřímému vyvlastnění investic? když takto mohou postupovat tři právníci, aniž by byly zajištěny nějaké záruky ze strany soudu. My se tady odchylujeme od řešení sporu v rámci VTO a přistupujeme k méně regulovanému systému. Já se ptám, proč něco takového potřebujeme. Kromě těch otázek, které zmiňovali kolegové v souvislosti s GMO, eh, vodou, vodohospodářskými službami a tak dále. To je otázka, která se mi jeví nepochopitelná. A to už ani nezmiňuji, jak tomu bude u financování ze třetích stran, což je také problém e, v souvislosti s ISDS. Takže já si kladu otázku, proč něco takového potřebujeme a neslyšel jsem zatím odpověď. Děkuji. Děkuji a nyní Karl Schlitter. Děkuji, děkuji vám mnohokrát za to, že jste sem přišel. Já jsem se moc těšil na to, že s vámi budu diskutovat o TTIP. Už jsme to dělali v jiném výboru, ale tentokrát se tedy soustředím na eh, kompetence a nebudu ani zmiňovat eh, řešení sporu mezi investorem a státem, eh, protože za prvé jsem si jistý, že to v konečné dohodě nebude, to by nikdo nikdy nepřijal a za druhé nechápu, kdo v USA a kdo v Evropě nevěří normálním soudům, proč vůbec takový systém potřebujeme, takže eh, tomu se věnovat nebudu. Pokud jsem vás pochopil správně, tak vy si myslíte, že je v pořádku, abychom získávali přístup k vyjednávaným textům, ale na důvěrné bázi tak chápu to, co jste řekl. Ale teď bych vám chtěl připomenout akta, protože tam se tehdy stalo to, že všechno bylo tajné, ale potom došlo k určitým únikům a když jsme potom o tom začali diskutovat veřejně, tak vy jste říkali, no ale takhle byste to neměli vykládat. Neměli byste to číst takto. Lidi vám nevěřili, a nakonec jsme to smetli ze stolu. Takže je to opravdu nejlepší strategie, abyste dál říkali lidem, věřte nám? Nemyslíte, že je lepší strategie říct, přečtěte si to sami? Protože pokud si lidi ty texty přečtou a vyloží si je jinak než vy, tak máte ještě šanci to napravit. A v čem je takový eh, problém? Jestliže dokument eh, eh, přišel, nebo jestliže Amerika dostala od Evropy dokument, nebo naopak, tak ten protějšek už ten dokument má, tak potom nevznikne žádná škoda z toho, že se ten dokument zveřejní. Naopak ty ztráty z toho, že zveřejněn nebude, jsou mnohem vyšší. Takže podle mě to je opravdu jediný způsob, jak to dělat, jestli chcete dotáhnout vyjednávání do konce. Takže já na vás apeluji, abyste pochopili důležitost transparentnosti společnosti. K tomu problému jako takovému. Eh, v posouzení dopadu komise předpokládáte, eh, že polovina všech eh, obchodních překážek zmizí. No a mě by zajímalo, jak zmizí. No, protože zároveň taky říkáte, že všechno zůstane, jak to je, všechno je dokonalé, ale odbouráme polovinu pravidel. Tak eh, za prvé to eh, hodně vypovídá o evropských pravidel, jestliže jich půlku zrušíme a nic se nestane, ale eh, kromě toho nezačínejme tak ambiciozně. Prosím vás, dejte nám 100 konkrétních příkladů pravidel, která nezmizí, ale kde eh, přijmeme eh, odpovídající americká pravidla. Dejte nám 100 eh, konkrétních příkladů, abychom pochopili sami, zdá se, máme čeho obávat nebo ne. A pokud možno 100 reprezentativních příkladů. Potom, není tak snadné říct, že my můžeme přijmout vzájemně pravidla Eh, jeden druhého, protože někdy máme úplně opačnou logiku. Naše legislativa v oblasti chemikálií je založena na eh, nebezpečí, zatímco eh, americká je založena na riziku a soudních sporech. Takže když přijmeme americké standardy, tak přijmeme i to, že oni odmítli přijmout GHS na pesticidy, takže, ti je, takže dobře vy jste je neoznačili tak, jak jsme se dohodli, ale u evropští občané mají právo na hromadné žaloby proti americkým podnikům, e, to mi nepřipadá jako příliš praktické řešení. Takže e, jak to má v oblasti chemikálií fungovat, když máme dva úplně různé e, legislativní přístupy? A totež se týká i toho, že když Americká asociace chemického průmyslu vydala nějaké stanovisko k celé problematice a navrhla e, celou řadu nesmyslů to e, do toho samotného návrhu, e, hovořili o regulačních výborech, regulační spolupráci za neustálého zapojení průmyslu. A vy jste jim dali velice zajímavou odpověď ohledně kyseliny mléčné. A mě trochu znepokojuje, že přesně to bude mít ten efekt, že chemický průmysl půjde na EKFSA a k jiným institucím bude se účastnit rozhodování mnohem dříve než jakýkoliv evropský občan a potom eh, se dostaneme do situace, kdy eh, prováděcí akty nebo akty v přenesené pravomoci eh, se budou měnit pod radarem úplně jiného parlamentu, než jsme my a tím se budou měnit naše standardy. Nepřímo, anebo budou na našem trhu přijímány americké produkty podle amerických standardů, přestože ty standardy nebudou stejné. Takže to je má velká obava. A kromě toho, jak to bude efektivní a úsporné a levné, protože dopadne to tak, že pokud všichni evropští byrokrati se budou muset naučit všechny americké zákony, aby pochopili, zda ten standard je stejný nebo ne, eh, tak eh, vynaložíme mnohem více na administrativu. A jestliže američani se mají, eh, mají učit všechna, všechny evropské zákony, tak jim přeju hodně štěstí. Takže já opravdu nechápu, jak můžeme garantovat ty standardy zároveň. To, je, to mi připadá opravdu divné. A pokud jde o to označování pesticidů, oni říkají ne, my říkáme AMO, takže můžeme, můžeme uvádět americké produkty na evropský trh, anebo musí se řídit našimi pravidly. A pokud jde o hodnocení eh, aditiv a označování kosmetiky a chemikálií, tak my nemáme úplně stejná pravidla. Tak, a takže co, když nějaké americké aditivum, eh, i kdyby bylo v Evropě povolené, i v Americe, tak možná nebude povoleno přesně ve stejném množství. Například kalifornská pravidla jsou e, přísnější v případě E150D. E, mají určitou prahovou hodnotu, e, kdy se z toho stává kontaminant, ale my ne. Takže my teď řekneme, američané musí přijmout švédský vánoční mošt, který má vyšší úroveň a naopak oni musí přijmout to, když my máme vyšší standardy, nebo jak to má fungovat? pokud řeknete eh, ne, ne, ne, tak eh, jak chcete odstranit těch 50% nadbytečných pravidel, které ne, nemusí americké podniky eh, implementovat. Mně to tady celé nějak nesedí. A pokud jde o farmaceutický průmysl, tak my už víme, jaké problémy jsme měli v případě akta, v případě obchodních značek a tak dále. Takže co Eh, konvergence patentových standardů, vymáhání patentů a tak dále. My víme, že američané chtějí víc. A eh, víme také, že pokud to nemá mít vliv na naše zdraví, tak jak to přesně chcete udělat? Zase jak chcete obejít 50% evropských zákonů, aniž by to kohokoliv postihlo? To mi pořád nejde do hlavy. E, pak také říkáte, že američané chtějí, aby farmaceutický průmysl e, hrál větší roli v e, režimech členských států pro oceňování a standardy. Jak může toto nepodkopat zdravotnictví? Takže já opravdu nechápu, jak chcete eh, přijímat eh, tu americkou eh, logiku, pokud je o těch 50% odstraněných pravidel. Takže začněme velmi skromně. Dejte nám 100 velmi konkrétních příkladů, abychom pochopili, jak si to představujete. Děkuji. Děkuji Karl Schlitterovi a nyní Corinne Lepage. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Bercerovi, že přišel na náš výbor. Já bych k tomu chtěla ještě něco dodat, k tomu, co už zaznělo. Konkrétně k tomu, co říkala paní Dagmar Rodberend, pan Schlitter a ještě další kolegové. Máme již stanoven precedens, a to je dohoda s Kanadou. Stále ještě čekáme na samotný text smlouvy a jak chcete, pane vědnavači, abychom eh, tady mohli souhlasit eh, s tím, že s, s touto dohodou, když ani to, co bylo podepsáno, nám stále nebylo sděleno. Vy říkáte, že chcete harmonizovat normy, aniž byste měnili evropské normy. Nicméně naše normy mnohem více chrání eh, Evropu než americké normy, takže rozhodně pouze na tom budeme tratit, nemáme co získat. My jsme tady uh, europoslanci, kteří zastupují evropské občany, nejsme tady proto, abychom hájili zájmy nadnárodních společností, to není náš cíl. Uh, Náš cíl samozřejmě je, je ekonomický rozvoj, zaměstnanost, ale také zdraví našich spoluobčanů. Jde nám o kvalitu života a zdrojů, které máme k dispozici na tomto kontinentě. A to, co říkali kolegové, je pravda, nebudu se k tomu vracet, ale každopádně ani minutu si nemůžeme myslet, že to pro nás nebude představovat krok zpět, pokud je o naše normy. Slyšeli jsme jasný příklad, a sice klonování, na to už někdo odkazoval. Zástupce komise, ne sám komisař, ale zástupce komise, když tady hovořil před několika týdny u nás na výboru, přiznal, že stanovisko a komisařů, které bylo přijato, spočívalo v tom, že se zamítl fakt, že se spotřebitelé budou informovat o klonovaném původu zvířat, a to na žádost americké strany v rámci této smlouvy. Takže jak chcete, abychom za těchto podmínek mohli vůbec důvěřovat eh, těm vašim slovům. Podle nás jsou věci jasné. Nestavíme se proti, myslím, že mnozí z nás se domnívají, eh, že dohoda se Spojenými státy je možná, ale rozhodně ne za cenu, aby to podkopalo naše podmínky, eh, naše pravidla pro bezpečnost a také naše pravidla upravující informovanost spotřebitelů, které vytváříme již 30 let. Již 30 let na tomto kontinentě na této otázce pracujeme a pokud je o ten eh, mechanismus, mechanismus ISDS, tak ten je nepřijatelný a to v jakékoliv podobě. Je nepřijatelný z toho důvodu, že členské státy musí mít možnost se hájit před soudy a ne, aby se jim hrozilo nějakými finančními sankcemi, protože vy stejně jako my dobře víte, že v rámci obtížného finančního období jsou finanční sankce pro členské státy velice závažné. A státy se nemohou vzdát své suverenity, své, svého práva hájit se před soudy a potom by byly nuceny předstupovat přes arbitrážní soudy, že by se jim něco takového vnutilo. Já myslím, že nikdy nezískáte v parlamentu většinu pro tuto otázku. Alespoň ne v tomto složení a myslím, že ani ne v příštím. Pan kolega Schlitter připomínal zase akta a má pravdu. Smlouvy vedly k tomu, že nyní máme možnost v určitém slova smyslu veta. A pokud nebudeme zapojeni do hm, celého procesu, ne až pos, posi, ne až po věci, ale během celého procesu. A pokud nezohledníte ty červené linie, které my nemůžeme překročit, v tom případě je jasné, pane vědnavači, že rozhodně nedojdeme na konec celého procesu. Doufám, že jsem to řekla jasně. My, alespoň eh, určitý počet z nás, je tady rozhodnout za každou cenu hájit zájmy Evropanů. Děkuji, eh, Martin Kaster. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, já mám eh, také radost, že tady jste, pane Bersero, a že nám odpovídáte na otázky. Před několika týdny ještě nebylo natolik zvykem, abychom jednali o takových tématech tak široce a veřejně. Takže e, já můžu pouze souhlasit se svým předřečníkem, e, že teď před, během evropského předvolebního boje se koná e, u nás doma celá řada akcí a neustále se mluví a píše o TTIPu. Ale o čem se tolik nemluví, což také ale na, co, na což se mě ptají v mém volebním obdobu v Bavorsku, tak to je písemný dotaz k parlamentu eh, vůči komisi, ten je dosud neodpovězený, eh, takže já ho položím ústně. Jde o to, zda eh, důvěra ve vyjednavače, tedy komise, je alespoň přinejmenším spochybněna, abych to řekl diplomaticky, u, někde, u občanů Evropy. Takže abych uvedl příklad, nebo to není vlastně příklad, ale má otázka, která dosud nebyla zodpovězena. Můžete nás ujistit, aby všichni vyjedna, že všichni vyjednavači ve vaší skupině e, jsou e, jsou jaksi eh, zaměstnanci na eh, plný úvazek, kteří neprovozují žádnou eh, vedlejší činnost nebo nemají žádné jaksi dodatečné zajímavé zdroje příjmu, pro které pracují. Kdo jsou ti experti, kteří jsou přizváni na porady, kdo ty experty vybírá? Co je to za gremium? Vyjednává vaše skupina pod vaším vedením jakožto hlavního vyjednavače. To jsou věci, na které se občané ptají. To je zajímá, což je poměrně nepříjemné. Podle mého názoru máte teď velkou šanci, abyste se vyjádřil nejen k obsahovým eh, problémům, eh, s kterými se neustále zabýváme my eh, poslanci, ale abyste se také vyjádřil k těm osobám, které vedou vyjednávání naším jménem, jménem evropských občanů. Co je to za lidi? Vy jste to zveřejnili, seznam je na internetu, já vím, ale já nevím, co je to za lidi. I vás dnes vidím poprvé. E, takže samozřejmě poslanec je mnohem víc vidět na internetu nebo kdekoliv, takže každý ví, kdo my jsme, ale e, my nevíme, kdo vy jste. Takže e, já e, pouze mohu doufat, že jste řádným zaměstnancem komise, který e, plně pracuje za evropskou věc. Ale my jsme evropští poslanci a máme pod sebou 510 milionů občanů, kteří to tak přesně nevědí. A na mě se, mě se na to ptají na různých setkáních, takže já bych byl rád, kdybyste mi na tuto otázku odpovědět. Možná byste to mohl vyřídit už dnes. Děkuji. Nyní François Grostet. Merci beaucoup. Euh, Děkuji. Já jsem se účastnila stejné debaty jako tu, kterou vedeme zde i včera na výboru ITERA společně s některými kolegy a musím říct, že jsem odcházela nepříliš přesvědčená. Když eh, vás poslouchám, tak mám pocit, že je před námi eh, komunikátor. Je pravda, že komunikovat umíte. Ale když hovoříte například o transparentnosti, já jsem si položila otázku, existuje opravdu politická vůle? Vychází to opravdu z dobré vůle nebo jde pouze o strategii? Já myslím, že spíše sledujete nějakou strategii vůči našemu výboru. Víme, že v rámci tohoto vyjednávání se Spojenými státy je, má Evropská unie mnohem slabší pozici než Spojené státy. Každopádně my se Spojenými státy jsme v kontaktu již roky a konzultanti, kteří pracují pro velké podniky, já jsem měla pocit s nimi, nedá, já jsem měla příležitost s mnohými nedávno diskutovat a ti nám sdělili, ano, v rámci vyjednávání s Spojenými státy pohlížejí, pohlíží Evropská unie vůči Spojeným státům, dělá E, dělá ústupky. Prostě je tady velká nerovnováha. Spojené státy nám chtějí něco vnutit, svoje názory a my EU, e, jak na to budeme reagovat? Komise rozhodně chce dosáhnout této dohody, ale naštěstí tady máme také parlament, který stojí proti ní a bude se snažit zabránit tomu, aby jsme podepsali jakoukoliv dohodu, abychom e, dosáhli dohody za jakoukoliv cenu. Víme, že Spojené státy sem chtějí zasílat své zemědělské výrobky, dovážet a tady právě vstupují do hry všechny ty otázky, které zmiňovali kolegové, geneticky modifikované organismy, klonování a tak dále. Vzpomínáme si na ten přístup komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin nedávno v souvislosti s klonováním a v souvislosti s masem ze zvířat druhé generace klonovaných bylo jasné, že byl v rozpacích z toho důvodu, že kolegium komisařů se nějak rozhodlo. My si vzpomínáme na tu drůbež ošetřenou chlorovými roztoky a také si vzpomínáme na energii, kterou parlament a náš výbor musel vložit do celé věci, abychom tomu zabránili. Takže tady se obáváme, že budeme muset zase znovu takto postupovat, celý ten proces zahájit a to nechceme. Vidíte, že i v rámci různých politických frakcí jsou stanoviska prakticky identická. Je pravda, že nechceme, aby EU přišla o svoji suverenitu a nechceme, abychom se stali oběti obětí takové dohody. Když jednáte zástupci velkých evropských společností, mohu vám říct, že si dělají velké obavy. Dělá jim obavy to, co se tady začíná nastíňovat mezi komisí a Spojenými státy. Dělá jim to velké obavy z toho důvodu, že ví, čeho se nám podařilo dosáhnout eh, v rámci naší regulace, že je důležité, aby investoři u nás splnili právní předpisy v oblasti bezpečnosti potravin a životního prostředí a tyto velké evropské podniky tedy nyní mají velké obavy. Ví, že museli udělat velké úsilí, a je důležité, abychom výměnou za to nepřijali mm, cokoliv v rámci té dohody. Vím, že kolegové hovořili také o zdravotnických službách, já plně sdílím to, co zaznělo. Upřímně řečeno, tady musíme hájit konkurenceschopnost našich podniků. A obávám se, že prostřednictvím dohody dosažené za každou cenu právě naše podniky a potom také evropští spotřebitelé budou nakonec eh, postiženi negativně. Já jsem si dokonce e, přehodila vlak na později, abych tady mohla zůstat a sdělit vám to, co jsem vám sdělila. Je důležité, abyste znali naše stanovisko. Vidím, že to, co vám tady, e, to, co vám tady říkáme, e, vás poněkud zaráží, ale rozhodně vás mohu ujistit o tom, že jsme odhodlani neustoupit. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. A nyní dostává slovo Petr Líze. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, já se domnívám, eh, že veškerá kritika by se dala snadno obstranit. Já jsem příznivcem volného obchodu, takže si myslím, že TTIP je správný a že nám může pomoci zvýšit ekonomické blaho obyvatelstva na obou stranách Atlantiku a posílit naši pozici vůči například Cíně, vůči Číně a e, může, nás, může nám také e, pomoci, pokud bude ta dohoda správná, e, bránit naše zájmy v oblasti potravinové bezpečnosti, životního prostředí a tak dále vůči Americe je to podobné jako u dohody s Kanadou, kterou hodnotím velice pozitivně. E, tam e, už nyní probíhá e, ošetřování masa podle evropských standardů. To provádějí Kanaďané sami a je to takový dobrý před obraz. Eh, ale musím dát zapravdu kolegům, kteří říkají, že to, jak nyní komise eh, si eh, počíná, nevede k příliš dobrým výsledkům. Klonování je dobrý příklad. Vy víte, pane Bersero, že komisař Borg přinesl na komisi návrh, který ani zdaleka nebyl takový, jak parlament chtěl, ale je to alespoň určitý krok, který se obrací na příští příští generace a ten argument je takový, že my, pokud chcete dostat, vě, získat většinu v tomto parlamentu pro TTIP, tak se vraťte na komisi a řekněte panu de Kuchtovi, eh, že eh, tady máme otázku klonování, protože my, vy můžete tisíckrát říkat, že eh, všechno je úžasné, když podáváte v komisi takovéto návrhy, které potom zamlčujete. Klonování je opravdu eh, velice sporným momentem a eh, my vysvětlujeme komisi, že na tom může jednání stroskotat. A vy máte nyní úkol vysvětlit američanům, že je to pro nás důležité. My jsme v červenci byli s delegací ve Washingtonu a tam nám vysvětlovali, že klonované maso přece není vůbec odlišné od eh, Eh, jaksi maso z těch originálních zvířat a eh, paní Delvo se potom zeptala, a co eh, ochrana zvířat, to pro vás není argument? A oni říkali, no ochrana zvířat to už je jiná oblast, nad kterou mají kompetenci státy USA, to je jiné v Kalifornii než v Texasu. Eh, jak máme něco takového vysvětlovat občanům, že nemůžeme o tom jednat s Američany, protože v Texasu platí jiné zákony než v Kalifornii. My chceme všechno svědnotit z USA, ale oni nejsou schopni eh, na to přistoupit. Tady ještě zbývá hodně práce. A eh, Druhý bod, ke kterému bych se vyjádřil pod dojmem toho dnešního vyjednávání, eh, tak tady je důležité, důležité téma také eh, obchod s emisními povolenkami v letectví. Eh, já se obávám, že o tom jste s Američany nemluvili ještě vůbec. My jsme byli ve Washingtonu a mluvili jsme o tom. A e, já si myslím, že nemůžeme vůbec uzavřít TTIP, e, když američané mají zákon, e, který zakazuje našim podnikům se účastnit tohoto obchodu s emisními povolenkami. Takže my musíme říci, že pokud nestáhnete ten zákon ohledně letectví, tak nebude žádný TTIP. To jsou moje dvě, dva body, o kterých si myslím, že bychom za ně měli bojovat, protože potom něčeho dosáhneme a budeme moci dokázat občanům, že tady pouze jen tak nemluvíme. Ale e, já jsem neslyšel ani slovo od nikoho z komise o tom, že by se o těchto tématech vůbec hovořilo. Takže proto e, já jsem právě proto e, také vytvořil ten kompromis v oblasti letectví, ale jak vidím, tak kolegové z výboru tady toto trochu vidí trochu radikálněji. Děkuji. Eh, my jsme, my jsme nyní uprostřed debaty, říká předseda. Eh, pan Šlitr říká, eh, už jste dostal spoustu otázek a ne všechny budete moct nyní odpovědět, nebo rozhodně ne ústně. Takže eh, mohli bychom vás prosím požádat, abyste písemně odpověděl na otázky, které nebudete moci zodpovědět na místě a jedna z nich je velice eh, důležitá. Van Líze to teď zmínil. Jaké americké standardy máme přijmout? Texaské nebo kalifornské? Takže prosím, mohl byste nám písemně odpovědět, jestli je to možné, ještě nad rámec toho, co nám nyní řeknete ústně. Ano, teď máme tedy eh, ústní rozpravu, ale eh, dobře. Richard Zebr. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem velice rád, že tu dnes jste a musím říct, že eh, málo kdy eh, se stává, aby tento výbor hovořil tak jednotným hlasem. Samozřejmě my všichni více či méně máme proto, abychom prohloubili obchodní vztahy se spojenými státy. To je potřeba připouštět navzdory dnešní debatě. Ale e, samozřejmě my jsme politikové a jsme mnohem blíže občanům e, než vy a e, máme obavu, aby to komise jakýmkoliv způsobem neodcizila pro sebe. A otázka zní, vy, vy říkáte, že to není žádný problém, že to je obvyklé mezinárodní jednání. Jenomže v Evropské unii se leco změnilo. Za prvé parlament musí udělit souhlas k jakékoliv smlouvě. Musí říct ano nebo ne a když jsou kritické body nevyřešené, tak my řekneme ne. Takže prosím vás, řekněte svým nadřízeným eh, komisaři de Chuchtovi, eh, že eh, buď jsou ty body nevyřešené, pak ještě probíhá debata a proto je potřeba informovat parlament a ne nám jenom sem vysílat zvolené zástupce, Eh, aby nám říkali, že všechno je v pořádku, tak to na 100% fungovat nebude. Eh, komise to musí už eh, někdy přijmout. Máme tu příklady, jako je akta a tak dále. A my teď stojíme před tou situací, že máme 28 členských států s různými veřejnostmi, kde se o, té, o těchto problémech diskutuje. A komise se k tomu musí postavit. A může to udělat jen tak, že tu debatu bude vést předem, proto protože když se ta debata povede až potom, tak musí se smířit s tím, že eh, výsledek bude negativní. A já nechápu tu tvrdohlavost komise, která stále říká, taková jsou zkrátka pravidla, my to vyjednáme a eh, potom o tom parlament možná informujeme. Tak tak to opravdu fungovat nebude. Už si to prosím uvědomte. A neříkejte, že, jste, že jsme vás nevarovali předem. My vás varujeme. My řekneme ne, pokud budou nevyřešené vody. Protože my všichni máme zájem o růst ekonomiky, pracovní místa a tak dále, ale také máme zájem na našich bezpečnostních standardech v oblasti životního prostředí, potravin a tak dále a také máme zájem o ochranu našich firm. Takže prosím vás, eh, eh, berte nás vážně a podávejte nám patřičným způsobem zprávy. A eh, Jinak tady řeknu eh, osobní, osobní věc. Jak mám věřit partnerovi, jako je USA, eh, když eh, jejich zákony, například o NSA, chrání pouze americké občany? Evropský občan mohl být bez problémů vyslýchán NSA. Takže to z toho, z toho plyne, že Evrop, americké úřady hájí pouze vlastní občany. Dokonce odposlouchali kancléřku Merklovou. Tak jak máme takovému partnerovi věřit? když porušuje úplně základní pravidla spolupráce a naprosto je nesohledňuje. A já jsem neslyšel, že by se Obama jakkoliv omlouval za toto, pouze je kličkuje a mlží. Ale jak od nás můžete požadovat eh, za této politické situace absolutní slepou eh, důvěru? Kde máme ty záruky? od Američanů. Když si vezmu eh, NSA a všechny, eh, všechny americké politiky, tak eh, já si o nich můžu lečcos přečíst. Jsou to svobodně zvolení zástupci a tak dále. Ale tady existuje nerovné jednání při vyjednávání, což je velmi zajímavé a já si myslím, že bychom na to měli nějak reagovat. Já jako politik musím předstoupit před lidi a říct, američané nám slíbili, že udělají to a to a to a to jsou ty e, záruky, že vyjednávání e, proběhne férově. E, jinak bude opravdu těžké získat důvěru v americké počínání. A my jsme teď všichni před volbami, potom přijde nová komise, takže to období je obtížné, všichni jsme pod tlakem, ještě navíc oprávněně jsme pod tlakem, takže prosím vás, vyložte karty na stůl, aby se všichni mohli podívat, potom si jednejte, jak dlouho chcete, ale nakonec parlament taky může říct ne. Eh, děkuji eh, Richardu Zebrovi, Satu Hasi. Thank you very much. Děkuji. Kolegové už zmiňovali některá relevantní témata a s velkou částí toho musím souhlasit. Pokud je ovšem o otázku investic, ochranu investorů a potom ten mechanismus pro řešení sporů mezi investory a státy, tam první otázka zní, je výchozím bodem komise to, že je nevyhnutelné, abychom vytvořili takový mechanismus a zakotvili jej do této obchodní smlouvy. Ptám se na to z toho důvodu, že pokud jsem správně pochopila, v rámci obchodní dohody mezi Spojenými státy a Austrálií žádný takový mechanismus není. Takže minimálně jeden precedens v tomto smyslu existuje, tedy dohoda, v rámci které není zakotven podobný mechanismus. Potom druhá otázka, V současné době už se stalo tradicí, že tento mechanismus eh, se zapracovává do dohod a to v podobě arbitráže, to znamená, že se tomu věnuje soukromý sektor. Je to vlastně způsob, eh, soukromý způsob eh, řešení sporu. Já se ale ptám, je to jediná možnost, která se nabízí? My máme v Evropě například Evropský soudní dvůr, což není žádný soud ad hoc, zaměřený pouze na jeden typ případů. Je to soud, kde jsou uh, soudci jmenováni vládami a pokud je nutné řešit nějaké spory, například v rámci dohody mezi e, Spojenými státy a EU, mohli bychom případně vytvořit nějaký lepší systém, tedy hledat lepší řešení, než je současný systém eh, řešení sporu v rámci arbitráže, tedy takových eh, soudů ad hoc. Musím říci, že jeden profesor Koskenemi, tedy jeden z nejuznávanějších eh, právních expertů z mé země Finska, nedávno zmiňoval ve finských médiích to, že když se podíváte na rozhodnutí arbitrážních soudů, a to v kontextu různých obchodních dohod. Zjistíte, že přijatá rozhodnutí nejsou konsistentní. To znamená, že kromě toho, že ten celý systém je nespravedlivý, mne osobně překvapuje, že takový systém vůbec vznikl. a uvědomili jsme si, že mnozí občané takový systém kritizují. Tedy kromě toho je to navíc ještě nejasně upravený postup a neexistuje žádná konsistentnost v přijímaných rozhodnutích. Pokud tedy bude nutné řešit nějaké spory, nemělo by to být tak, že vláda, která, že by vláda spustila celý ten proces a ne pouze soukromé společnosti. a rozhodovali by potom o tom soudci v rámci stálých soudů, tedy soudci jmenování eh, vládami a ne soukromé společnosti. Děkuji Elizabeth Gardini. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem jenom chtěla dodat ještě několik eh, věcí, protože velká většina toho, co je důležité, už zaznělo. Například to, co říkal kolega Zebr je pravda, to jsem chtěla zvláště zdůraznit. Jde zvláště o ta jednomyslnost, eh, která nás tady všechny spojuje, jednotný názor na věc, ať už pocházíme z jakékoliv eh, politické strany nebo z jakékoliv země. Já se domnívám, že tímto by se měl pro komisi spustit varovný signál. Komise totiž evidentně nechápe to, k čemu dochází v našich zemích. Neuvědomuje si, jak občané nahlížejí na věc, ne, nechápe, že mají velké obavy, které se potom odrazí ve volbách. Já myslím, že kdyby bylo možné, aby občané sledovali toto zasedání na streamingu přímo na internetu a zítra by byly volby, myslím, že z naší Evropy by toho zbylo opravdu velice málo, velice málo. A v tomto případě my podporujeme naše občany. Není totiž možné, abychom podpořili rozhodnutí o takto důležitých otázkách, které jdou od zdraví po životním prostředí přes eh, bezpečnost potravin a tak dále, tedy věci, na kterých je založena celá naše civilizace. Tedy není možné, abychom toto dali do rukou několika osobám, které, sto, které sedí kolem stolu a budou podepisovat dohodu. Potom státy, vlády a demokraticky jmenovaní zástupci občanů a hovořím tady o zástupcích 500 milionů občanů, tedy není možné, aby všichni ti trpěli tím, eh, jak se rozhodne těch pár vyjednavačů kolem stolu, kteří byli slepí a hluší vůči eh, našim žádostem, vůči eh, tradicím, kultuře, dobrých životních podmínkách celého kontinentu ti se vydají jakousi cestou, kterou si zvolí a vůbec, nechá, vůbec nechápeme, koho zastupují a z čeho vycházejí. Já říkám, komise tady plní mandát daný kým? Je to mandát daný lidem, evropskými občany a vzhledem k tomu, že občané vám udělají ten mandát, tak občané vám ji také moh- mohou vzít. A vy jste tady právě z toho důvodu, že lidé vám dali mandát, ne, že máte nějaký božský mandát, který by se vám nedal odejmout. Americké normy, a mne nezáleží na tom, zda jsou z Texasu nebo Kalifornie, každopádně americké normy mají Eh, špatnou pověst. Američané například mají nejnižší eh, průměrnou délku života, takže my se rozhodně ničemu takovému nebudeme přizpůsobovat. Mě by například zajímalo v souvislosti s dopaminem, který je zakázán v 160 zemích a používá se k nafukování mm, masa hovězího a vepřového. A je to věc, kterou bychom my měli přijmout společně s těmi geneticky modifikovanými organismy, klonovanými eh, zvířaty, různými chemickými látkami a tak dále. To je věc, kterou nám tady navrhujete. Já myslím, že pokud se nám něco takového pokusíte vnutit, tak rozhodně to bude okamžitě zamítnuto. Parlament tady bude, bude působit jednomyslně, takže prosím, zohledněte to, co si myslí občané, zohledněte názor eh, občanů a jejich zástupců, zohledněte naše tradice a kulturu. My nechceme přijít o průměrnou délku života zkrátít pouze z toho důvodu, že se přizpůsobíme Spojeným státům. Spojené státy naopak se mají co učit od nás. Není možné, aby všechno toto, takto důležité věci byly regulovány u jednoho stolu. Vyjednavači. Dále to, co říkal pan Petr Víze. Poslední vyjednávání bylo dosti dramatické a zablokoval, zablokovali se tím ty nové potraviny, Problém je i samotné označování eh, klonovaného, klonovaných zvířat. A my se stále vracíme k těm stejným věcem. Já říkám, využijte toho, že jsme tady společně, zasedáme, tady jsme politikové, kteří zastupují své vlastní občany a společně vypracovávejme tu dohodu. My také vám můžeme zabránit eh, v, tomu, v tom, že byste udělali velké chyby, které by nás potom vedly ke katastrofě. My zastupujeme Evropu, ale ta se začíná poněkud odlišovat od eh, té Evropy a toho, co my tady máme zastupovat. Děkuji. Tak, eh, poslední zasedání výboru a jak se nám to tady rozjíždí. Karin Kandbach. Eh, pane eh, Bersero, já teď tady se neobracím na vás osobně, eh, jak všichni víme, vy tady konáte svou práci, ale podle mého názoru, aspoň mně to tak připadá, že Tady eh, je to podobné jako při vyjednávání o osivu. I tady, tady před námi seděl komisař a měl pocit, že přesně ví, co Evropané chtějí. A parlament tady na druhé straně také opravdu věděl, co Evropané vějí, protože my máme kontakt s obyvatelstvem, vedli jsme celou řadu pohovorů a ne pouze s nějakým koncernem, ale opravdu s těmi lidmi, kterých se to týká. Dnes tady máme podobnou situaci. Eh, tento eh, výbor Eh, hovoří eh, eh, o, o, o ochraně potravin, také o zemědělství, o ochraně zvířat a tak dále. Na druhé straně tady jde o sociální standardy, o práva pracovníků a tak dále. Takže kdo z vás by mohl tedy říci, že má důvěru obyvatelstva. My ji máme a jsme přesvědčeni o tom, že pokud jde o TTIP, tak nepřijde, eh, nepřinese žádné zlepšení, ale v celé řadě oblastí přinese zhoršení eh, pro evropské občany. Samozřejmě eh, bychom byli rádi, kdyby to byly tak, jak to tady prezentujete, že naše dobré sociální standardy nebo standardy životního prostředí přeneseme na USA, ale my v to nevěříme. A také už tady se hovořilo o směrnici energetické účinnosti. A e, já si myslím, že tady je ještě potřeba dále pracovat, protože pokud chcete energetickou úspornost, tak musíte e, vyložit všechny karty na stůl, abychom měli transparenci, aby jsme všechno věděli a e, nemohli se oddávat nějakým planým domněnkám. Ale pokud to neuděláte, tak přijde to, co si myslím, že by přijít mělo, tedy že budeme vážně diskutovat o energetické úspornosti a budeme doufat, že to neskončí e, blamáží komise tak jako při hlasování o e, osivech, protože tam bylo 650 poslanců toho názoru, že to, co komise představila, e, není tím, co potřebujeme. A já se obávám, že tady tato problematika dopadne podobným hlasovacím výsledkem. Děkuji, Karin Kadenbach, tím jsme na konci eh, řečnického seznamu. Musím říci, že to byla opravdu eh, intenzivní debata, zazněla řada pochybností. Otázka zní, eh, co je tady pro dobro Evropské unie a volného obchodu. A mohli bychom diskutovat podobně ještě dlouho. Už jsme takto diskutovali v minulosti Já bych tady chtěl dát k zamyšlení také to, co už tu eh, několikrát zaznělo, že když máme takovou velikou většinu v našem výboru, eh, velikou eh, většinu, která má nepříjemný pocit, pokud jde o přístup k informacím, nebo pokud jde o vyjednávací tým, tak si myslím, že byste to měli brát v potaz. Já bych změnil svůj přístup na místě komise, protože jinak tady opravdu hrozí nebezpečí, že celou dohodu smeteme ze stolu. Ještě nevíme, jak to v parlamentu dopadne, ale máme dobré příklady akta, SWIFT, abych jich jmenoval pár. My využijeme svého práva, které nám dala Lisabonská smlouva a my budeme, konečný, my budeme nakonec hlasovat o té dohodě. A takže také tu byla zmíněn, také to byl zmíněn právní stát a arbitráže, to je také zajímavé téma. A samozřejmě mě by zajímalo, nakolik se na druhé straně zajímají o tuto dohodu, jak to tam vypadá v americké administrativě a eh, jak to vypadá v komisi, eh, jak, nakolik koordinujete práci eh, se svými protějšky na této dohodě. To by mě ještě zajímalo, to bych byl rád, kdybyste o tom pohovořil a já teď napjatě očekávám vaše odpovědi. The floor is yours. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji všem poslancům výboru za tuto určitě velice uh, horkou, intenzivní živou diskusi. Nejprve bych se chtěl vrátit k otázce transparentnosti. První věc, kterou chci vyjasnit, komise si nevymyslela toto jednání se Spojenými státy. Uh, nejedná na základě mandátu, který by si sama vymyslela. Je to mandát, který jednomyslně schválila Rada ministrů, která jasně definovala parametry, na jejich základě máme jednat. To, pokud jde o komisi, ten mandát by klidně mohl být zveřejněn. Komise rozhodně nemá nic proti tomu, aby se ten mandát zveřejnil Dále máme tři evropská usnesení Evropského parlamentu k té typu, kde je vyjádřena silná podpora jednáním a také tam jsou vyjádřeny červené linie. A my jsme si dobře vědomi těch červených linií, které definoval Evropský parlament v těch svých třech usneseních o té typu. A také velice vítám, že dnes vůbec poprvé mám příležitost diskutovat s tímto výborem. Je to poprvé, co jsem tedy byl pozván k jednání. Druhá věc, k níž jste se hodně vyjadřovali, e, v tom smyslu, že komise nejedná transparentně vůči Evropskému parlamentu, já jsem tím tady trochu překvapen, protože předseda výboru INTA a předseda Evropského parlamentu pan Schulz se vyjádřili, že jednání Evropské komise v této věci je velmi jasným příkladem transparentnosti vůči parlamentu. Já vždy se účastním výboru monitorovací, um, monitorovací skupiny výboru INTA před každým jednáním a po každém jednacím kole jim tam dělám briefing, tak to bylo i včera večer. Také jsem se tento týden zúčastnil dvou parlamentních slyšení a mohu vás tedy ujistit, že opravdu hodně mého času je věnováno diskuse s poslanci. Ne, a to nejen s evropskými poslanci, také jsem měl příležitost diskutovat s poslanci z členských států a jsme rozhodně přesvědčeni, že to je kritická záležitost, protože toto je jednání, které vyvolává velkou pozornost veřejnost a máme tedy zodpovědnost vůči veřejnosti a máte samozřejmě právo slyšet od vyjednavačů, co se snažíme v těch jednáních dosáhnout. Chci zopakovat, že celá evropská no všechny návrhy Evropské unie, které jsou předkládány USA, jdou do toho monitorovacího výboru INTA, než to zašleme do USA. Co teď tedy není eh, parlamentu k dispozici, to jsou vyjednávací návrhy Spojených států. My se snažíme najít způsob, jak zajistit, aby i tyto dokumenty byly dostupné evropským poslancům, ale musím to říct zcela jasně, protože myslím, že vám to dlužím, abych tu upřímnost prostě není možné, aby se vedla jednání, kde ty texty návrhu obou stran jsou zveřejněné a pak tedy budeme předstírat, že dospějeme k dohodě s USA. Logickým důsledkem toho, že by se všechno zveřejnilo, by bylo to, že by prostě žádná jednání nebyla až do toho úplně závěrečného týdne jednání a to by skutečně nebyl efektivní způsob vedení jednání. V tom vyjednávacím procesu Evropský parlament bude seznamován s pokrokem, jaký jsme učinili. Uvidíte ty průběžné texty. My důvěřujeme Evropskému parlamentu v tom, že bude respektovat důvěrnost informací. My jsme si jasně samozřejmě vědomi, že pokud došlo k nějakým unikům v minulosti, nebylo to ze strany Evropského parlamentu. A máme tedy velice dobré vztahy založené na důvěře. Vyslechl vaše komentáře a plně chápu proč jste je chtěli vyjádřit. Máte také svou specifickou odpovědnost v tomto výboru a já jsem to říkala už na začátku své prezentace. Otázky týkající se bezpečnosti, ochrany životního prostředí, to jsou kritické záležitosti a samozřejmě máte plné právo být eh, ve střehu, sledovat to a zajímat se o to, k čemu my směřujeme. Eh, upřímně já nejsem nějak zastrašen, když jednám s USA, je mi líto, my prostě jsme velká ekonomická mocnost, tak jako USA, neli větší a jsem si, uh, se, myslím si, že můžeme vyjednat takovou dohodu, která bude vyvážená a v zájmu evropských občanů. A my skutečně eh, mluvíme se všemi skupinami evropských občanů. Není pravda, že se hovoří jenom s podniky a s nadnárodními firmami. My jsme otevřeni diskusi se všemi skupinami občanské společnosti, s odbory, s ekologickými nevládními organizacemi, s organizacemi spotřebitelů, s jednotlivými občany, s kýmkoliv, kdo má na to názor. A to v souvislosti s tím ISDS víme, že to je kontroverzní otázka, to řešení sporu investor-stát. My jsme k tomu měli i veřejné konzultace, tak aby se mohli všichni vyjádřit právě k těm problematikám, které jste zmínili. Já se u toho nechci dlouho zdržovat, protože ten konzultační dokument bude zveřejněn ale dovolte tady ještě takovou zásadní otázku, eh, na kterou bychom si měli všichni zamyslet. Vy jste tady uváděli eh, případy, kdy byly spochybněny různé regulační politiky, ale ony byly spochybněny nikoli v důsledku eh, z dohody s USA, ale v důsledku dohod, které má těch 28 států EU. Myslím si, že by bylo iluzí myslet si, že řešením, jak zabránit spochybnění některých politik, je, že prostě neuzavřeme dohodu s USA. Žijeme přece jenom ve složitějším světě. Právníci mohou pracovat i pro čínské společnosti, indické společnosti, takže samozřejmě my se snažíme ten systém zlepšit, snažíme se zajistit jeho funkčnost legitimním, transparentním způsobem, tak abychom zajistili co možná nejlepší ochranu. Protože pokud tu ochranu nedefinujeme přesně, tak pak samozřejmě to bude voda na mlín různým arbitrážím. A jednou z myšlenek, kterou budeme předkládat v tom konzultačním dokumentu, je právě zřízení odvolacího mechanismu. To znamená, že pokud bude mít někdo dojem, že to rozhodnutí není v souladu se zákonem, tak se bude moci odvolat výše. Pak tady také byla zmíněna otázka toho, proč prostě se ta ustanovení neřeší před tuzemskými soudy. To je otázka volby, ale víte, že obvykle ten postoj, jaký zaujímáme v mezinárodních dohodách, je takový, že tyto dohody by měly být přímo uplatnitelné před soudy členských států a Evropské unie. Myslíme si, že možná toto není nejlepší cesta, jak zajistit řádné uplatňování práva a proto my jsme se teď rozhodli, že ve všech mezinárodních smlouvách budeme takto postupovat. Někteří z vás tady říkali, že jestli na to komise takto tlačí. Ne, my jsme dostali mandát pokud jde o ochranu investic a řešení sporů mezi investorem a státem. A ten mandát říká, je třeba tuto otázku projednat s USA, je třeba zjistit, zda by USA byly ochotny přistoupit na dohodu o ochraně investic a řešení sporů investora se státem, tak aby to obsahovalo určité záruky. My tedy musíme respektovat toto právo regulovat. Pochopitelně budeme o výsledku informovat jak členské státy, tak Evropský parlament a ty potom nakonec rozhodnou, zda to bude nebo nebude součástí smlouvy. Samozřejmě my jsme měli už od samého počátku takovýto mandát od, členské, od členských států a na základě e, těchto jednání to tedy vyhodnotíme a budeme diskutovat o výsledku s členskými státy i s parlamentem. Pak tady byla řada otázek na to, jak dosáhneme všech těch přínosů, když říkáme, že prostě neomezíme eh, žádnou ochranu. Dovolte pár příkladů. Ale budeme mít brzy zveřejněné dokumenty, které se budou týkat různých odvětví a bude se tam popisovat proveditelné. Řada těch věcí se netýká jenom podniků, ale i regulačních orgánů. A dovolte tedy eh, čtyři příklady. Eh, dále, bez, takže bezpečnost aut. Regulace eh, bezpečnosti aut v USA a v EU se liší prostě z historických důvodů. Nicméně vše ukazuje, že to neznamená, že by evropské auto bylo méně bezpečné než americké či naopak. To je záležitost, kterou prostě nemůžete takto vzít. Je třeba to analyzovat, analyzovat na základě fakt a to budeme činit v té diskusi. Budeme tam mít zástupce regulačních orgánů z obou stran které tady budou zkoumat tu situaci a budou se zamýšlet nad tím, zda je nebo není možné zajistit vzájemné uznávání některých technických předpisů v oblasti bezpečnosti aut. Samozřejmě by to mělo velký ekonomický přínos. Víte, že prostě často ty náklady na uspůsobení aut mohou činit až 20 z ceny auta. Takže to je právě téma, kde by bylo velice užitečné dosáhnout nějaké dohody, zejména pro výrobce některých menších modelů. Dále, další příklad, farmaceutický průmysl. A nebudeme samozřejmě jednat o něčem, co by ohrozilo přístup k lékům, ale taková praktická věc, o které diskutujeme, je to, že jak US USA, tak EU pracují na základě harmonizovaných norem takzvaných eh, GMP, dobrých výrobních postupů nebo osvědčených výrobních postupů v souladu s požadavky OECD. A přestože ty normy jsou stejné, tak eh, FDA eh, v USA neprovádí třeba takové inspekce, jako se provádějí v Evropě. A co je tedy důsledkem? Evropské firmy, a to i ty malé, musí vlastně absolvovat inspekce jak ze strany evropských institucí, tak ze strany FDA, protože každý má ty inspekce jiné a navzájem se to neuznává. A tohle je zase věc, kde bychom o tom chtěli diskutovat s kolegy eh, z Ameriky, protože kdyby se ty inspekce navzájem uznávaly, tak by to znamenalo úsporu zdrojů pro podniky, ty malé podniky, ale i pro regulační orgány, protože ty by potom mohly své omezené zdroje soustředit tam, kde jsou skutečné eh, hrozby. Další příklad kosmetika. Já jsem byl požádán o 50 příkladů, tak já vám dám jenom tři. Kosmetika je také zajímavý příklad. Hodně z toho ještě určitě uvidíte v dalších diskusích, ale například je tady řada přísad, které jsou povoleny v EU, které tedy se mohou používat v kosmetických výrobcích, ale v USA povoleny nejsou. Proč? Protože nejsou bezpečné. No tak my jsme si provedli svoje vlastní hodnocení a dospěli jsme k závěru, že jsou bezpečné, A my teď o tom diskutujeme, zda třeba ty, ty regulační orgány v USA se mohou spolehnout na posouzení orgánů z EU. To znamená, že by se to třeba nedělalo automaticky, ale um, případ od případu. Takže samozřejmě nebudeme měnit nic, co se týče uh, označování, pokud jde o zvířata, proto se na mě asi takhle skepticky díváte, ale tam rozhodně nechceme žádné právní předpisy měnit. To byly tedy konkrétní příklady a myslím si, že bychom jich našli hodně i v oblasti bezpečnosti potravin. Já vím velice dobře, že vám leží na srdci, aby naše právní předpisy eh, o bezpečnosti potravin nebyly ohroženy, ale musíme se také snažit eh, usnadnit život našich vývozců, když chtějí vyvážet potraviny do USA a um, oni mají tam velice zatěžující schvalovací postupy a někdy jsou až takové abuzivní, takže my se snažíme zase eh, toto vylepšit z hlediska těch inspekcí. Eh, máme i už dohodu s USA, která ale není řádně prováděna. A tohle je zase pro nás další příležitost, jak se tím zabývat a zjistit, jak zlepšit situaci, aby se i našim vývozcům potravin do USA. USA samozřejmě také nechtějí ohrozit svůj stupeň ochrany. A nechceme to ani my. Tak mohl bych hovořit i o dalších otázkách. Rád bych vás znovu ujistil, že všichni účastníci těchto jednání jsou skutečně úředníci Evropské komise, kteří se řídí etickým kodexem eh, pro úředníky. Já nevím, na koho jste přesně narážel, když jste hovořil o těch odbornících. My nemáme nějaké odborníky pro jednání, v zásadě to jsou samí úředníci. Náš jednací tým obsahuje zhruba 100 až 120 úředníků, když jezdíme do USA, kde jsou tedy zastoupeny různé útvary, komise a více než půlka členů mého týmu je z jiného generálního ředitelství než z DG Trade, to znamená, jsou zodpovědní za různé specializované oblasti a v Americe je to obdobná situace. Eh, minulý týden jsme měli tedy to poslední vyjednávací kolo a bylo tam zhruba 130 úřadníků z amerických úřadů, kteří se zúčastnili jednání. Eh, byli tam zástupci regulačních orgánů, když se hovoří o regulaci, tak tam jsou vždy na obou stranách jednacího stolu zastoupeni, eh, zastoupeny příslušné regulační orgány. Tak myslím, že jsem se snažil maximálně zodpovědět vaše otázky. Pokud jsem na kohokoliv zapomněl, tak prosím upozorněte mě na to a já určitě rád je do, zodpovím. Velice rád budu mít další příležitost diskutovat s tímto výborem a jak jsem eh, už říkal, váš výbor je zastoupen i v monitorovací skupině INTA. Jakékoliv diskuse s monitorovací skupinou INTA, pokud byste chtěli s nimi diskutovat, jak zlepšit spolupráci s tímto výborem, tak to by určitě také bylo užitečné a já jsem velice, eh, budu velice rád, když k tomu budu moci uh, Eh, přispět pro úspěch to těchto jednání. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji za eh, tuto eh, obsáhlou odpověď na všechny otázky. Myslím si, že bylo dobře, že jsme si na to vyhradili tolik času, na tuto debatu, protože to určitě nebylo naposled, ale samozřejmě bylo to naposled pro, tuto, pro toto volební období. Někteří z poslanců jsou tu naposled, například Dagmar Roth-Berendt takže v příště se tu sejdeme ve v příštím období v jiném složení a budeme v této debatě eh, pokračovat a pokusíme se ji dovést do úspěšného konce. Dobře, takže eh, já vám srdečně děkuji za všechny eh, odpovědi na to obrovské množství otázek a přejeme vám hodně štěstí. A e, Doufáme, že tedy e, i komise bude podobně spolupracovat, až e, se změní její složení. Takže ještě jednou děkuji a všechno nejlepší hodně úspěchů. Gut, damit geht es jetzt weiter zum Takže teď se posuneme eh, dále k dalšímu bodu pořadu jednání, což je snížení národních emisí eh, některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 2003-35 ES. E a tady zpravodajkou je. Ne, nejprve dáme slovo komisi. Tak. Nejprve komise, prosím. Thank you, chairman, and, uh... Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne vám i všem europoslancům. Chci vám poděkovat za to, že jste nám dali tuto příležitost stručně nastínit uh, nový balíček o kvalitě ovzduší. Máme pár minut na tuto otázku, ale je mi jasné, že to asi není poslední příležitost, kdy se o této otázce věnujeme. Také pokud dovolíte, použiju několik slajdů. Toto je dosti obsažná a komplexní problematika, takže několik eh, obrázků a slajdů by nám mohlo pomoci. Pokusím se opravdu dodržet těch několik minut. A pokud máte pocit, že bych měl zrychlit, tak mi to naznačte. Nový balíček eh, přijala komise 18. prosince minulého roku. Nový balíček týkající se kvality ovzduší. Došlo k tomu poté, co jsme tři roky o něco více se zabývali touto otázkou, posuzovali situaci, zapojili do toho zúčastněné strany a tak dále. Je vždycky kvalitní začít něčím pozitivním. Existující rámec pro politiku eh, týkající se ovzduší funguje. Podařilo se nám dosáhnout měřitelných výsledků a přínosů. Na levé straně slajdu můžete vidět tabulku, která ukazuje emise několika klíčových znečišťujících látek a to, jak se vyvíjely eh, mezi roky 1990 a současností. Vidíte, že všechny ty křivky klesají. Nejvypovídající je ta úplně eh, spodní křivka, oxid eh, síry, kde se nám podařilo od roku 1990 snížit emise o 80%, k tomu se ještě vrátíme. A potom napravo, tam je další graf, který dokazuje, že politika zaměřená na kvalitu ovzduší EU, která je poměrně kvalitní, je také věc, kde máme důkazy o tom, že jsme zlepšili životní prostředí a můžeme opravdu dosáhnout eh, určitých dopadů, pomoci navíc ekonomickému růstu. Modrá eh, linie je HDP. Od roku 1990 do 2010 červeně je populace, která je eh, stabilní v Evropě a zelená je index sloučenin a ukazuje vlastně jejich snižování. A vidíte to také nalevo. Je to tedy ten eh, situace, kdy se to odděluje eh, od HDP. HDP se zvyšuje, toto se snižuje. Tady několik eh, obrázků. Kvalitní je, nebo faktem je to, že několik problémů přetrvává. A to nám připomíná také to, když dýcháme vzduch v Bruselu nebo jiných velkých městech. A sice První problém, který bych měl zmínit, je eh, problém znečištění částicemi PM10 v žargonu. Tam můžeme vidět, že mnohé monitory v Evropě vykazují červenou, což znamená, že existující mezní hodnoty eh, pro kvalitu ovzduší v EU jsou přesahovány. Musím říci, že tyto přesahy se soustředí na hlavní velká města nebo konkrétní průmyslové oblasti v Evropě. Když se podíváme napravo, tam máme další slide. Vidíme to tam možná trochu špatně, takže vám tu prezentaci dáme k dispozici později. Toto je uh, oxid dusičitý NO2. Další věc, pro kterou máme mezní hodnoty a závaznou regulaci. Zase tam můžete vidět řadu červených teček na té mapě. Když se vrátíme ještě zpět k PM10, Tady komise vede 17 případů pro porušení předpisů, respektive 17 eh, případy se 17 členskými státy, kde se věnujeme právě těm nejvíce problematickým znečišťujícím látkám. Nyní k tomu oxidu dusičitému. Tady došlo k, roz, k prodloužení lhůty pro notifikaci a nyní tedy spouštíme první pilotní projekty a podnikáme první kroky v rámci řešení případu porušení předpisu. Nalevo dole máme ozon, pozemní, přizemní ozon, což má dopady na zdraví, vegetaci a i další dopady na životní prostředí. Tady zase můžete vidět červené tečky, na rozdíl od PM10 a NO2, ale nemáme žádné závazné hodnoty. Pouze musím zmínit, že došlo k zlepšení, pokud je o koncentraci ozónu, i když obecně jsou koncentrace stále vysoké. Je to jedna ze znečišťujících látek, kde se musíme dívat na zdroje nejen v Evropě, ale i za její hranice, takže je to mezinárodní problém. U předchozího slajdu jsem zmiňoval, že došlo eh, k poměrně vysokému snížení eh, zastoupení oxidu síry. Problém okyselování, který byl velký například v 70. a 80. letech, vzpomínáte si na kyselé deště, nyní poněkud ustoupil. Můžeme říci, že obecně problém ustupuje, ale hlavní prioritou v současné době je eurotrofizace. A zde se to týká také dusíku z letadel a vzdušných zdrojů. Také se podrobně zabýváme zdroji, hlavními zdroji a důvody, proč dochází k neplnění předpisů a jak se to vyvíjí během času. U PM10, myslím, můžeme říci, že je to že tady máme různou směs zdrojů. Abych to zjednodušil, z jedné třetiny je příčinou doprava, z jedné třetiny spalování, včetně spalování paliv v rámci domácností a jedna třetina jsou zdroje obecněji, související zdroje. U PM10 jsme optimističtí, pokud eh, provedeme do praxe existující legislativu, pokud eh, obnovíme například vozový park vozidel. Myslíme si, že tyto problémy budou pomalu mizet a vyřeší se. To znamená, z těch červených teček nebo červené škály se dostaneme do zelených čísel. U eh, oxidu dusíku můžeme říci, že emise souvisí zvláště s dýzlovými motory. Na slajdu můžete vidět připomenutí toho, co už víme nějakou dobu a slycháme o tom pravidelně. Jde o to, že dýzlové motory mají špatné výkony mm, v porovnání s benzínovými motory. Tam máme mezní hodnoty při schvalování typu, které byly postupně zpřísňovány a v reálu byly také víceméně plněny, zatímco u dýzlu tam můžete vidět mnohem větší ten mrak, což znamená, že nedošlo k zpřísnění předpisů a jejich plnění v reálu. Takže to je věc, kterou musíme vyřešit v několika příštích týdnech, měsících, když budeme zavádět novou normu Euro, Euro 6. To je velice důležitá součást řešení do budoucna, zvláště pokud je o oxidy dusíku. Nyní půjdeme dále. Proč stále máme negativní výsledky. Můžete si položit tuto otázku. V současné době odhadujeme, že znečištění ovzduší a související zdravotní problémy vedou k asi 400 tisícům e, předčasných úmrtí v Evropě každý rok, což je asi desetinásobek ve srovnání s, e, smrt, s úmrtími způsobenými dopravními nehodami. to okyselení zde není uvedeno. Eutrofizace, tady máme 62% evropské území, které je exponováno úrovním, které jsou pod eh, kritickými hodnotami. Mohu říci, že se to týká asi 70% eh, území v Denatura, v Natura 2000, pardon. To znamená, že jsou eh, území, která se snažíme chránit pomocí jiných eh, nástrojů. Pokud je o externí náklady související eh, se znečištěním ovzduší, odhadujeme, že se jedná o 3 až 9 HDP, což je 330 až 940 miliard eur za rok. Když se podíváte v rámci tohoto kontextu na přímější, hmatatelnější ekonomické dopady, díváme se na číslo asi 240 miliard eur, o které přicházíme ročně, včetně 4 miliardy v zdravotnictví a dalších oblastech, které přímo souvisí se znečištěným ovzduším. U 3, miliard, 3 miliardy eh, je snížená, snížený výnos eh, z důvodu znečištění ozonu a, a další. Každopádně podrobnosti vám můžeme poskytnout, pokud máte zájem na vyžádání a také příslušné dokumenty. Nyní musíme trochu přeskočit. Jak už jsem říkal, podrobně se zabýváme tím, jak se problém vyvíjí v čase, zabýváme se tím, zda potřebujeme dodatečné legislativní akty, tak abychom vyřešili tu situaci neplnění předpisů v brzké době či ne. Posouzení dopadů se zaměřuje až na rok 2020, což bychom neměli směšovat s faktem, že nyní přijímáme to, že členské státy neplní cíle ještě do roku 2020. To u těch cílů, které jsme se stanovili v roce 2010, to ne, ale je to spíše takový analytický přístup. Každopádně Bereme to tak, že do roku 2020, pokud bude implementována veškerá existující legislativa týkající se eh, ovzduší, ekodesign, Euro 6, dále předpisy pro námořní palivo a tak dále, tedy doufáme, že situace se změní a také za podmínky, že členské státy budou na národní i místní úrovni v této oblasti postupovat a něco podnikat. Došli jsme k závěru, že by nebylo cenově efektivní na toto období vytvářet další legislativní akty, mimo jiné i z toho důvodu, že by to nějakou dobu trvalo předtím, než eh, by to začalo nést své výsledky. Měli bychom se spíše zaměřit na ty neregulativní aspekty a tedy zabývat se těmi eh, procesy pro neřešení, pro neplnění předpisů, ale také bychom měli podporovat a pomáhat místním eh, regionálním i národním orgánům, aby zlepšovali situaci ovzduší. Také jste možná zaznamenali, že do roku 2020 jsme se rozhodli, že nebudeme zpřísňovat standardy nad rámec toho, co bylo odsouhlaseno v Ženevě v roce 2010 v rámci Gotemburského protokolu. To je základ pro další mm, předpisy. A to také z toho důvodu, že bychom pozornost odklonili od úsilí, které potřebujeme na to, abychom zajistili eh, zlepšení situace do roku 2030. I kdybychom vyřešili tu otázku plnění předpisů, respektive neplnění předpisů v EU, což můžete vidět nalevo, tam je míra nebo populace exponována hodnotám nad mezní hodnoty. Máte to tam eh, vyjádřeno u toho PM a oxidu dusíku. Když se podíváme na to, co doporučuje VHO, tak se situace dosti mění. Víme, že evropská legislativa zaměřená na ovzduší zaostává za požadavky VHO. A můžeme také říci, že legislativa EU o ovzduší je poměrně kvalitní, ale není to celosvětově, nejsme celosvětově lídry, jsme za Spojenými státy, Japonskem a dalšími zeměmi. Myslím, že to stojí za to zmínit, protože často Eh, lidé mají pocit, že Evropa je lídrem úplně všude, pokud je o životní prostředí, ale tady o kvality ovzduší ne. Do, eh, na období do roku 2030 jsme se zaměřovali na několik možností. Zase mám časová omezení, nemohu se tedy věnovat podrobnostem, ale nyní nebo později mohu odpovědět na veškeré otázky. Chci pouze poznamenat, že analytický proces který probíhá, se zaměřuje na to, jaký to bude mít dopad na zdraví, jak se bude vyvíjet do roku 2030. Tady máte tabulku, můžete vidět zase eh, ty hodnoty PM, oxid dusíku a tak dále. To základní, základní scénář povede ke zlepšení o asi 30 ve srovnání z roky 2005. A ty ostatní křivky vám ukazují, kam až se můžeme dostat. Na předchozích slajdech Eh, jste viděli, že možná nebudeme mít 400 tisíc předčasných umrtí, ale stále 300 tisíc jich budeme mít a to je i tak eh, vysoké číslo. A znamená, že bychom měli v této souvislosti něco podnikat. Když se podíváte na tu červenou křivku, ta ukazuje, kam se můžeme dostat za předpokladu, že využijeme všech proveditelných technických možností, které se nám nabízejí, které máme. Nazýváme to MTFR, tom grafu. A můžete vidět ten rozdíl mezi červenou a modrou křivkou. To je ten scénář zaměřený na eh, vyřešení problému. 0% znamená, že nebudeme dělat nic, to je ta červená křivka, 100% znamená, že zvolíme ty maximální eh, dostupné možnosti, což eh, je vyjádřeno červenou křivkou. A mohu vám říci, že komisní návrh se nyní přibližuje 70% eh, uzavření té propasti, což by pro nás představovalo 52% zlepšení eh, v dopadech na zdraví ve srovnání s rokem 2005. Dále tam máme tu zelenou křivku, která jde nad rámec toho, co je z technického hlediska proveditelné, ale je to dosažitelné, pokud bychom eh, se zaměřili i na strukturální změny a změny v chování. To je takzvaný maximální kontrolní úsilí, tedy křivka, kam až bychom se mohli dosáhnout, pokud bychom dosáhli systém, systémových změn ve společnosti a ekonomice. To eh, se například podniká v rámci klimatické a energetické politiky, ale ukazuje to, že máme ještě manévrovací prostor i nad rámec toho, co předkládáme my v rámci našeho návrhu. Takže to dokazuje, že námi předkládaný eh, návrh je realistický a proveditelný. Tady pouze stručně Hlavní aspekty balíčku. Jednak komunikace, to už jsem zmiňoval. Pokud chcete zjistit, co přesně plánujeme na období do roku 2020, můžete si to přečíst v rámci naší strategie. Další část balíčku je potom u toho předposledního bodu, tedy návrh ratifikace Gotemburského protokolu. Tam už jsou stanoveny stropy do roku 2020, na tom jsme se dohodli s členskými státy a i dalšími zúčastněnými stranami na úrovni UNEC. Tady musíme rychle postupovat vpřed, protože zase chceme zajistit, že východní partneři i další budou v politice eh, znečištění ovzduší postupovat stejně rychle jako my zde v Evropě. Potom další aspekty návrhu, ty se zaměřují spíše na to období do roku 2030. Máme například návrh eh, revidovat národní emisní eh, závazky NEC. A to z toho důvodu, že přecházíme od absolutních cílů k relativním. A dále máme návrh směrnice o kontrolování emisí z středních eh, spalovacích elektráren. Tady se zaměříme na šest znečišťujících látek. Máme už eh, stropy pro oxidy síry, dusíku, dodáváme k tomu ještě PM, což už eh, jsme měli činit dávno. Je to také součást toho, na čem jsme se dohodli eh, na konferenci v Ženevě. A potom tam zapracováváme také metan. PM jasně odráží to, že se stále více zaměřujeme na dimenzi zdraví. A také můžete vidět, že postupujeme s jasným cílem maximalizovat synergie s klimatickými a energetickými politikami. Zde se zaměřujeme na krátký seznam látek, které jsou součástí toho PM10 a také se musíme zaměřit na prekurzory oxidu dusíku síry a také na metan. Tady nám šlo zvláště o to, abychom zajistili, že metán bude součástí našeho mandátu pro další mezinárodní vyjednávání, protože to je také věc, která je problematická jenom, nejenom v EU, ale e, zvláště mimo EU, ale je důležité to mít i zde na tomto seznamu. Zaměříme se tedy na cíle do roku 2020, do roku 2030 a je dobré si připomenout, že máme také mm, pozitivní cíl nebo cíle Stanovené na rok 2025. Komisní kompromis spočítal, eh, spočíval v tom, že přejdeme z roku 2020 na 2030. My jsme s tím souhlasili a chtěli jsme mít také nějaký, eh, nějakou lhůtu uprostřed, tak abychom zjistili, že členské státy i uprostřed období plní předpisy a neodchylují se. A my bychom si toho všimli potom až na konci celého období. Také jsme zavedli řadu flexibilních opatření, které podle nás dávají smysl a také jsme posílali řízení a implementaci. Také jste možná v posouzení dopadu zaznamenali, že u znečištění ovzduší řada požadavků byla subdelegována od národních orgánů na regionální nebo místní orgány a věnují se jiným věcem a mnozí starostové měst si potom stěžovali, že nejsou schopni plnit eh, mezní hodnoty z toho důvodu, že například se příliš používá dýzl a i z dalších důvodů. Nechceme tedy předepisovat příliš, ale měli bychom nějak propojit eh, týmy zabývající se ovz- znečištěním ovzduší na místní úrovni a na národní úrovni, tak aby se dalo postupovat efektivněji. Pokud je o e, spalování, toto bylo identifikováno jako hlavní nedostatek v existující politice, pokud je o zdroj. Je to oblast, která se týká eh, spalování pod 50 MW. 1 až 50 MW, protože pod 1 MW potom máme ekodesign. Zase je to, věd, je to oblast, kde máme stále více takovýchto zařízení z důvodu našich energetických politik. Například eh, víme, že se šíří spalování biomasy a to také spadá do této kategorie zařízení. Jako výsledek jsme zaznamenali nárůst eh, částic PM, ty se postupně snižovaly a z tohoto důvodu se začaly zase zvyšovat, eh, tedy konkrétně z toho důvodu, že se začalo spalovat více biomasy. Na to tedy, to tedy musíme zohlednit a musíme zajistit, aby naše energetická infrastruktura byla dostatečně vybavená a aby to nezhoršovalo eh, znečišťují ovzduší, spíše aby docházelo k jeho vylepšování. Toto nám může zajistit až 20% snížení, které potřebujeme v rámci stanovených cílů. Myslím, že můžeme říci, že jsme poskytli uvolněnější ustanovení, což bylo výsledkem diskuze v komisi o existující legislativě. Víme totiž, že tady zacházíme do oblasti, kde působí malé střední podniky a jsme si vědomi faktu, že bychom měli být obezřetní, zvláště když se díváme na ty menší podniky a zohlednit také náklady, které to pro ně představuje. Za tímto účelem jsme také zvolili řešení registrace a vydávání povolení. Tím také zohledníme diskuzi, která proběhla v letech 2010 až 2013. A poprvé zavádíme druhý soubor přísnějších emisních hodnot, které ty členské státy, které mají problémy, by mohly použít jako povinné a z problematických zón by se tak mohly stát eh, inovativními laboratořemi. Na závěr, abych to shrnul. Celý balíček bude představovat eh, poměrně velké přínosy v podobě externích nákladů, úspory dosáhnou nebo budou eh, někde mezi 44 až 40 miliardami za rok. Ušetřili bychom asi 200 tisíc předčasných úmrtí, což je poměrně vysoké číslo. Připomínám, že tento měsíc bychom se měli zabývat eh, významnými věcmi a myslíme, že tato úspora eh, předčasných umrtí je poměrně vysoká. Dále přímé úspory nákladů. Ty by měly vyrovnat eh, náklady na implementaci 3,3 miliard za rok, včetně vyšší produktivity, protože lidé by zůstávali méně doma, a to z důvodu znečištění ovzduší a souvisejících nemocí z 8, nebo to představuje číslo 1,8 miliard. Máte ta čísla před sebou, nebudu to všechno číst. Pane předsedo, domníváme se, že máme před sebou na stole balíček, který je velice důležitý. Doufáme, že zaujme europoslance a budeme se těšit na to, že podpoříte tento proces. Jsem k dispozici, pokud máte nějaké otázky. A ještě poslední věc. Toto byla pouze taková velice stručná prezentace. Už jsme na otázce pracovali s kolegy v radě. Tři dny jsme se tomu věnovali, tam proběhly eh, podrobnější prezentace a pokud by to, bylo užiteč, pokud by to pro vás bylo užitečné, můžeme vám je také samozřejmě dát k dispozici. Tak, abyste měli k dispozici stejné informace jako ty, které jsme poskytli na radě. Děkuji. Děkuji komisi za tuto eh, obsáhlou eh, prezentaci. To byla opravdu působivá čísla. Zdá se, že tedy ovzduší se neměnuje dostatečná pozornost. Máme ne, Zdá se, že máme více umrtí vlivem nečistého ovzduší než vlivem dopravních nehod. Takže tady neho, nehovoříme pouze o částkách v eurech, ale také o předčasných úmrtích. Jestliže zachráníme 850 lidských životů ročně, tak už se to určitě vyplatí, e, toto úsilí. Takže e, ještě jednou děkuji za tuto prezentaci a e, nyní dávám slovo paní zpravodajce, která teď nedává pozor a telefonuje. Um, děkuji. Děkuji panu zástupci komise. Já si uvědomuji, jak rozsáhlá je ta práce, kterou komise prováděla, protože já tady mám toto posouzení dopadu, které musím přečíst a e, už to zaznělo, že e, rada absolvovala tři schůze na toto téma, takže je daleko před námi, pokud jde o tuto problematiku. Eh, k nám se to dostalo poměrně pozdě v našem eh, legislativním cyklu, takže si myslím, že eh, to půjde o jednu z, jedno, z, jedno z největších legislativních rozhodnutí, které se bude táhnout přes dvě parlamentní období. A už jenom proto to bude těžká práce. Zejména je potřeba eh, provést důkladnou eh, přípravnou práci, protože to je velice technické téma, kterému se budu věnovat ve spolupráci se stínovými zpravodaji. Možná nenutně na nějakém veřejném fóru jako tady, kde by probíhala výměna názorů, Eh, tady může probíhat na eh, obecné úrovni, ale abychom eh, opravdu pochopili ta čísla, abychom pochopili situaci, to, co se děje, tak musíme pořádat schůze s komisí v mnohem jaksi prostředí příznivějším pro otevřený dialog. A já velice ráda něco takového zorganizuji, protože si myslím, že ještě je čas na trochu práce, než skončí toto volební období. Samozřejmě Samozřejmě to nebude jednoduché, protože některé eh, politické skupiny zatím nejmenovaly eh, stínové zpravodaje. No, zatím jsem to já a paní Gardini. A to je všechno zatím. Eh, myslím si, že zelení jmenovali pana Eichhauta, ale ten tady teď není. Takže bude to taková ošidná práce, abychom se ponořili hlouběji do, téhoto, do tohoto technického tématu já si mysl, v dosavadních diskuzích s komisí jsme hovořili o tom posouzení dopadu, které komise vypracovala a e, je zjevné, že e, ještě máme určitou kapacitu u využívaných konzultantů, e, pokud jde o čas a peníze tak eh, není mnoho, ale ještě tu je kapacita eh, na eh, kladení otázek a získávání odpovědí. A pokud se dohodneme na tom, že to provedeme, tak já se toho velice ráda účastním a budu se ptát, ale myslím si, že to není příliš demokratické, protože bych se měla poradit se všemi politickými skupinami. Takže potřebuju vědět, s kým budu mluvit. Takže tímto apeluji na ty, kdo tady nejsou, ale doufám, že se to k ním donese. My jsme samozřejmě vyslechli pouze velice stručnou eh, prezentaci o této problematice a jsme ve velice rané fázi, jsme v zárodku, zatím ještě ani nemáme časový harmonogram. A vzhledem k rozsahu toho návrhu eh, si myslím, že půjde opravdu o eh, velkou výzvu. Eh, já se jí ráda chopím, ale myslím si, že se musíme rozhodnout mezi sebou, v jakém rozsahu chceme tu debatu vést. Komise se rozhodla jasně, představila nám v posouzení dopadu všechno, co zkoumala a přednáší zcela jasný návrh toho, jak daleko chce jít u kterých aspektů. Ale eh, dalo by se to samozřejmě ještě eh, rozšířit nad rámec toho, co nyní zkoumáme. Ale o tom eh, se musíme rozhodnout poměrně brzy, zda to chceme rozšiřovat, anebo přijmeme analýzu komise. A já zatím na to nemám žádný názor. Musíme si uvědomovat, že toto je pouze eh, jedna eh, část balíčku čistého ovzduší a musíme si dávat pozor, eh, abychom opravdu se ponořili do hloubky toho tématu a pochopili, o čem hovoříme, protože když k tomu budeme přistupovat příliš široko, eh, tak to možná nebude tak dobré. My jsme slyšeli o těch šesti znečišťujících látek, já je nebudu vyjmenovávat, vy víte, o které jde, eh, tak eh, tady si myslím, že by měly být začleněny i další látky, které jsou spíše skleníkovými plyny než znečišťujícími látkami. A byla stanovena celá řada cílů. Už máme cíle do roku 2020, máme průběžné cíle do roku 2025 a pak máme konečné cíle do roku 2030. Podle mého názoru ten cíl eh, pro rok 2030 je opravdu klíčový, protože členské státy ukládají ty cíle na různých eh, úrovních a eh, mají určitou flexibilitu pro to, eh, jak těch cílů dosáhnout. A myslím si, že by bylo chybou se příliš fixovat na ten průběžný cíl a měli bychom se zaměřit spíše na ten konečný cíl do roku 2030 a na to, jak ho dosáhnout eh, musíme se vyhýbat administrativní zátěži a co nejvíce ulehčit členským státům cestu k těmto cílům. Já eh, ve svém členském státu slýchám stále více o kvalitě ovzduší. To je jedno z témat, které jasně spadá do evropské kompetence a eh, u, které, eh, u kterých i euroskeptické země, jako je má země, vzhlíží k Evropě a čekají od ní, že tento problém vyřeší, protože jsme zvyklí na to, že takovéto cíle a informace přicházejí z Evropy, takže my máme povinnost odvést dobrou práci. Ještě bych chtěla říct něco o cílech VHO. Já jsem eh, je zkoumala a určitě je budou zkoumat i stínoví zpravodajové. A eh, také jsem eh, zkoumala situaci v USA, tam si vedou o dost lépe než my. A takže jsou pokročilejší v oblasti životního prostředí. Před námi je ještě dlouhá cesta a my, jakožto parlament, se musíme rozhodnout, eh, jaké jsou naše ambice, pokud jde o cíle VHO. Komise už se jasně rozhodla, oznámili nám své rozhodnutí a my si musíme udělat jasno v tom, jestli eh, přijmeme eh, cíl komise, anebo jestli chceme nastavit ještě ambicioznější síl. Já jsem ráda, že text komise e, dává prostor členským státům pro flexibilitu, e, jak dosáhnout těch cílů. E, já nebudu vyjmenovávat všechny ty flexibilní nástroje, ale jsou důležité a myslím si, že právě tyto flexibilní cesty budou hlavním, hlavním tématem parlamentních diskuzí, tedy které jsou ty nejlepší, jaké chceme podporovat a jaké ne. To je všechno, co v tu tuto chvíli můžu říct. Já eh, předem říkám, že teď ze začátku je eh, těžké nějak pohnout s legislativním návrhem, který se protáhne až do dalšího parlamentu, ale určitě máme už dostatečné eh, výchozí informace na základě kterých se dá začít analyzovat. Ale e, k tomu je potřeba skupina stínových zpravodajů, která by se sešla se zpravodajem, se zpravodajkou a to e, poměrně brzy. Takže mě zajímají vaše názory. Elizabeth Gardini. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní zpravodajce a také komisi za prezentaci balíčku. Rozhodně je to balíček, který je velice náročný, důležitý, z technického hlediska komplexní, jak už zaznělo, jak jste říkal v rámci vašeho stručného úvodu. Rozhodně to znamená, že před námi stojí ještě velký kus práce. Budeme se tomu muset eh, informovaně věnovat. Já osobně totiž si musím ještě některé věci nastudovat v rámci té eh, analýzy, studie. A je pravda, že výsledky si můžeme vykládat různě. Jsou to data, která jsou velice diversifikovány. A přesto, že z toho plyne, že je nutné do situace zasáhnout, musíme zasáhnout správným způsobem. Tak, abychom nebyli kontraproduktivní, protože i k tomu by mohlo dojít. I to by mohlo být dopadem Eh, špatného, neinteligentního jednání v tomto smyslu. Je pravda, že občané mají vysoká očekávání, pokud je o kvalitu vzduchu. A významné kompetence zde také mají jednotlivé členské státy a odvětví. Kroky na, evropské, na úrovni EU musí být podnikány, ale zároveň bychom neměli přispívat k prohlubování rozdílů mezi jednotlivými regiony. Regiony se totiž nachází v různých situacích, a to i z klimatického hlediska, zeměpisného hlediska, takže to musíme zohlednit. Abych se předběžně vyjádřila k této otázce, musím říci, že pro mě bylo zajímavé to, co zmiňoval řečník, a sice problém té propasti, která existuje mezi reálnými emisemi a eh, emisemi způsobených dýzlovými motory. To je také jeden z významných dopadů, proč se nám stále nedaří dosáhnout eh, požadovaných úrovní kvality ovzduší. Mě by zajímalo, zda komise zvážila některá účinná opatření zaměřená také na již eh, cirkulující vozidla, která neplní nebo mají eh, normy nižší než Euro 6. Protože myslím, že nějaký čas vozidla plnící normu Euro 6 na silnicích ještě se pohybovat nebudou, takže zda se zaměřujete i na ta existující vozidla. Dále. Problém bonifikace milionů vozidel které v současné době cestují na silnicích. Myslíte si, že by to měly řešit členské státy sami? Samozřejmě je pozitivní to, že jste ochotní si v rámci směrnice zaměřit eh, na některé nové aspekty, například na ten eh, prekurzor eh, prachu ve vzduchu, a že se zaměřujete na NH2, na PM10, ale ze stejného důvodu bych očekávala, že nějaké ekonomicky udržitelné akce budou probíhat a budou také koordinovány s opatřeními, o kterých jednáme a týkají se plánů na rozvoj venkova. Já si myslím, že potřebujeme zavádět opatření, která budou opravdu vzájemně koordinována a neponechají potom na jednotlivých zemích příliš velkou zátěž řešit situaci. Tady totiž eh, hledáme komplexní řešení, která by mohla navíc vést k tomu, že zvýší existující rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a regiony EU. Jistě víte, že některé regiony čekají široky na tuto směrnici pustili se do práce již předem s dobrou vůlí a snaží se přispět nějakým způsobem eh, k řešení problému, hledají řešení, ale zároveň je pravda, že existují eh, další regiony a já pocházím z jednoho takového, které objektivně jsou v nějaké znevýhodněné situaci, když eh, to si rovnáme s jinými oblastmi. Například, když si vezmeme Pátskou nížinu, tak ne, není pochybnosti o tom, že musíme považovat tuto oblast za znevýhodněnou eh, z klimatických důvodů i zeměpisných důvodů. To potom samozřejmě má dopady přímé na kvalitu ovzduší. Já se domnívám, že by bylo důležité tady se zaměřit na ten problém a možná zasáhnout do věci také eh, prostřednictvím vhodných finančních nástrojů. To by z mé strany asi stačilo, jsme totiž na začátku celého procesu, ale musím říci, eh, že jsem ochotná o situaci diskutovat a myslím, že to nastínění ze strany zpravodajky situace bylo velice kvalitní a zpravodajce děkuji. A děkuji také za to, že jste ochotná hned eh, od nynějška pracovat na této otázce a hledat ideální řešení. Děkuji a nyní promluví Satohasi, Satohasi která to dnes zastupuje eh, kolegu eh, Base Eichhauta, který eh, se musí účastnit komunálních voleb v Nizozemsku, takže určitě proto máme všichni pochopení a nebudeme se zlobit. Eh, děkuji eh, komisi a děkuji svým kolegům za to, eh, že tu vyslovili své názory a připomínky. Zásadní připomínka ze strany zelených zní, že jsme zklamaní tou úrovní ambicí tohoto názoru, návrhu. Loni tématem zeleného týdnu komise byla kvalita ovzduší a vzhledem k tomu, co tam tehdy zaznělo, například na jednom panelu eh, jsem eh, byla spolu s komisařem Potočníkem a já eh, bych bývala čekala nějakou vyšší ambici. Například to, co už tady pan zástupce komise zmínil, a sice, eh, že ta úmrtí eh, vlivem špatného ovzduší jsou asi desetkrát větší než eh, vlivem dopravních nehod. Já jsem se podívala na poslední statistiky úmrtí v dopravních nehodách a tam šlo o 28 tisíc eh, životů. Eh, takže pokud bychom to snížili, to, ten počet úmrtí vlivem špatného ovzduší ze 400 tisíc na 300 tisíc, tak ano, je to pokrok, ale pořád je to ještě desetkrát víc než eh, úmrtí na silnici. A ten veřejný tlak na přísnější politiku kvality ovzduší bude obrovský, eh, pokud lidé budou umírat vlivem znečištění pokud eh, jejich diagnóza řekne, že ten infarkt nebo cokoliv způsobilo smrt bylo způsobeno znečištěním ovzduší. Každopádně tedy eh, ty ambice jsou velmi daleko od pokynů eh, VHO, eh, o kterých parlament prohlásil, že v rámci sedmého akčního plánu pro životní ostředí, prostředí se jich bude držet, že ty budou naším cílem. Teď to posouzení dopadu komise dokonce ani nepřed povídá takový scénář. Komise vychází e, pouze z Jeteborské dohody, e, která požaduje e, ne uzavírat mezinárodní dohody, nebo nedržet se mezinárodních dohod a podle mých informací Eh, model zisku ukazuje, že v případě eh, jeteborské dohody eh, bychom byli ještě méně ambiciozní než na základě současné legislativy. Takže to opravdu, tomu se opravdu nedá říkat vysoké ambice. Pokud jde o metan, tak Julie Gerling už se tady zmínila o tom, že je to skleníkový plyn, to je pravda, ale e, existují znečišťující látky, které škodí více různými způsoby. Například e, mnoho splodin e, škodí stratosféře prostřednictvím ozonu a zároveň obsahují skleníkové plyny. Takže já bych se chtěla zeptat, Eh, proč ta omezení za, na metan přišla tak pozdě, protože to není pouze skleníkový plyn, ale také prekurzor ozonu. A třetí a poslední můj bod se eh, týká eh, sírových emisí z lodí. Já jsem byla spravodajkou pro směrnici o síře a tam komise navrhovala, Eh, že v rámci balíčku ovzduší eh, vypracuje analýzu zisku a ztrát eh, limitu 0,1 sírových emisí u eh, lodí. Eh, to, tato pravidlo už máme v přístavech v, eh, v Baltském moři, Severním moři a kanálu La Manche od 1. ledna příštího roku, tedy v severních evropských mořích. A komise přislíbila, že vyhodnotí tuto možnost také vyhodnotí také možnost rozšířit tento eh, limit 0,1% eh, na oblast eh, ve, v obl, ve, ve vzdálenosti 12 námořních mil od evropských břehů. Takže udělala komise tuto analýzu? Vypracovala komise toto hodnocení zisku a ztrát a pokud ano, tak jaký je její výsledek? Děkuji. Chce se ještě někdo z kolegů, kteří jsou tu přítomní, vyjádřit? Nikoho nevidím, takže v tom případě dávám slovo eh, opět komisi, aby odpověděla na otázky. Prosím. Thank you. First of all, I would like to thank... Děkuji. Chtěl bych poděkovat eh, poslancům a poslankyním za komentář. Jsem tady vyslechla určitá slova povzbuzení. vzbuzení. Bylo tu několik konkrétních otázek a já se na ně pokusím zaměřit, snad se mi podaří je zodpovědět. Pokud ne, tak bych se k tomu ještě vrátil. Byla tady otázka. Paní Gerling tady měla komentáře, ale žádné konkrétní otázky, pokud jsem to dobře pochopil. Dobře. Uh, Paní Gardiny se ptala, zda komise zvažovala konkrétní opatření eh, voz, pro vozidla, která už jsou na trhu. Ano, a to je část té neregulační složky. Je jasné, že v Evropě máme tedy standardy pro uvádění na trh a ten výrobek když splňuje určité normy, tak může být tedy prodáván až do ukončení životnosti. To e, není, není tomu nějaké ani v tomto případě. A členské státy se teď, e, si teď všímají situace s vysokým vystavením i nízkým emisím. To jsou oblasti, kde je omezený přístup třeba k čistým vozidlům a podobně. Takže to je tak asi nejlepší řešení v této situaci. Dokud tedy budou na trhu takováto vozidla se slabou výkonností. Není to jenom systémový problém. Zasnamenali jsme v různých novinářských reportážích informace, například to byl dokument televize France 2, pokud si dobře vzpomínám, který byl celkem výmluvný, v tom smyslu, že je stále více občanů, kteří si vydávají katalyzátory z aut. To je asi problematičtější a rozhodně to není přijatelné. Takže to je i otázka toho, do jaké míry třeba eh, lze uh, zpřísnit ustanovení o inspekci a údržbě. Minimálně jeden členský stát už navrhoval, abychom se tím zabývali. Je to také oblast, kde je třeba skutečně mít zastrašující sankce. Pak tady jsou další oblasti, které třeba souvisí s plány udržitelnosti, s místními opatřeními. My se snažíme podporovat členské státy na všech úrovních, včetně podpory osvědčených postupů. Měli jsme už pilotní projekty a myslím si, že tady by ještě mohl být velký potenciál, kdyby se propojili experti z různých měst a zemí. Pak tady byla žádost eh, o finanční prostředky. My eh, v rámci nového programu LIFE chceme mít takzvané integrované projekty, které by se skutečně zaměřovali na konkrétní problémy, pracovali bychom na tom s členskými státy a snažili bychom se získat nějakou konkrétní podporu. Také bychom chtěli získat více prostředků ze strukturálních fondů, z fondu soudržnosti, kde často ty prostředky k dispozici jsou. Takže tento proces bychom tak tak takto chtěli nasměrovat. Možná by se to mohlo použít i nějak zpětně. Pokud jde o osobní auta, tam to nepokládáme za výhodnou um, výhodnou možnost spíše pak u autobusů a eh, těžkých užitkových vozidel. Jsme si vědomi, že v Evropě jsou určité oblasti, které jsou znevýhodněny, pokud jde o zeměpisnou polohu a mm, podnebné podmínky, třeba to zmiňované údolí. Takže například Pátská nížina, víme, že tam ty podmínky Eh, nejsou ideální. Pak je tady takzvaný černý trojuhelník Slovensko, Česká republika, Polsko, kde se hodně používá uhlí při vytápění domácností a tam potom ty úrovně znečištění jsou velice vysoké a my chceme vlastně mm, mít programy, které přimějí lidi, aby přešli k čistějšímu vytápění. Ona je to také otázka sociální a cenové dostupnosti. Pokud jde o tu pátskou nížinu, tam je zhruba 10 milionů lidí, pokud se nemýlím. A to je vždycky celkem ožehavé, protože pokud by jste chtěl tam vlastně něco trochu uvolnit, tak možná bychom nezmírnili, nezmírnili určitou napětou situaci, která tam v této souvislosti je. Takže my samozřejmě chceme to i konzultovat s lidmi z těch příslušných regionů, eh, protože už jsme zaznamenali, že někdy se na nás trochu s panikou eh, obraceli zástupci některých regionů. A myslím si, že když budeme mít takovéto eh, informace přímo od nich, tak se nám podaří najít lépe zacílená a vhodnější řešení. Pak tady bylo vyjádřeno zklamání ohledně ambice. Já bych chtěl opravit, že ta politika, tak jak ji navrhujeme, by měla tedy znamenat snížení předčasných úmrtí ze 400 tisíc na 200 tisíc, a to včetně 58 tisíc, které se zachrání díky tomu, že půjdeme dál, než nabízí stávající politika. Takže i ta současná legislativa má ještě hodně nevyužitého potenciálu a proto my chceme zajistit, aby i ta současná legislativa byla řádně prováděna a budeme to tedy eh, následně přísně monitorovat. V této souvislosti bych ještě možná zmínil že dýzlové spaliny byly označeny jako velký problém ze strany VHO v roce 2012 a krátce poté, co eh, oni vlastně poslali svůj balíček k připomínkovému řízení, tak VHO označila znečištění vzduchu eh, jako rakovinotvorné jako celek, takže my určitě eh, nechceme nic podceňovat Eh, nechceme prostě zkoumat, které částice jsou tím prvkem, který zabíjí. Prostě je jasné, že to znečištění vzduchu jako celek je velice závažné a je třeba ho bezodkladně řešit. A myslím, že se nám podařilo předložit dobrý návrh, ale jsme ochotni o tom dále diskutovat. Možná poslední věc. Ještě ohledně toho, zda eh, je Teburg, nebo jak právě Teburg ve vztahu k našemu návrhu. Ano, my tady máme ten cíl do roku 2012. Vlastně držíme se toho Jeteborského protokolu. Nechtěli bychom eh, ztratit příliš mnoho vyjednávacího času na té otázce 2020, protože to se docela blíží a spíše bychom se chtěli přiblížit těm cílům pro rok 2030. My každopádně si myslíme, že ten náš balíček bude nad rámec mezinárodní legislativy, protože eh, ten rok 2030 není specifikován v, těch, v té mezinárodní legislativě, takže i zde v tomto smyslu máme dobrý návrh. A pak paní Satu se ptala, zda jsme analyzovali náklady a přínosy toho, že kdybychom zašli ještě dál u těch NE C. Pokud jde o sekaz, tam e, vlastně byl dosažen kompromis, když se jednalo o pozměňovacím návrhu té směrnice o síře. Tam to bylo už vlastně poměrně vysoko, takže kdybychom šli ještě dál u toho sekaz, tak tam by ten přínos nebyl tak vysoký už. Nicméně u těch emisí dusíku eh, v Evropě a i v přímořských oblastech, tam je problém v tom, že komise nemá mandát pro to, aby vyhlásila eh, takovouto kontrolní oblast emisí, protože to je v kompetenci členských států. Nicméně u těch NEC zjistíte, že se snažíme k tomu zaujmout pozitivnější přístup, povzbuzovat členské státy, aby tuto cestu zvolili a uznáváme, že když chtějí snižovat emise, tak aby to mělo dopad i ve vnitrozemí, takže tento podíl mohou jakoby vyměnit za některá jiná opatření, která budou třeba ve vnitrozemí nákladnější. Takže určitě jsme se z toho snažili poučit té minulé činnosti, ale samozřejmě případné podrobnosti vám rádi ještě sdělíme později. Doufám, pane předsedo, že tím jsem tedy vyčerpala otázky zúčastněných a děkuji vám za pozornost. Eh, také děkuji, tím jsme se dostali ke eh, konci eh, dnešní schůze. Je škoda, že tu nezůstalo více lidí, nicméně toto téma nás ještě bude doprovázet i v příštím volebním období, těžko říct v jakém složení, to za nás rozhodnou jiní. Nicméně my jsme na konci dnešního pořadu jedna jednání. Poslední zasedání výboru se bude konat 14. dubna od 19.00 do 22.30 a půjde o slyšení kandidátů na pozici e, ředitele EFSA. Toto zasedání se bude konat ve Štrasburku. Já tedy děkuji za dnešní debatu a za pozornost při debatě o TTIPu. Ta si myslím, že byla velice eh, vydařená a je dobře, že jsme si na ní vyhradili tolik času. A teď vám přeji hezký zbytek večera.